Good afternoon, colleagues. Um... Dobré odpoledne, kolegové. Dnešní zasedání zahájíme přijetím pořadu jednání. A já mám pár eh, sdělení, ještě než se pustíme do dnešního slyšení. Takže bod číslo jedna je přijetí pořadu jednání a já bych rád navrhl, abychom doplnili nový bod 18a k zítřejšímu pořadu jednání zasedání LIBE, bude to prioritní otázka k písemnému zodpovězení pro komisi ze 6. října 2016, kterou pokládá Sophie Intveld a týká se eh, štítu na ochranu soukromí a Yahoo v souvislosti s údajným tajným skanováním e-mailů pro americkou spravodajskou službu a to má začít 18.20. Pokud nebudete mít námitky, tak tento program v upravené podobě bude přijat. Za druhé, máme tady jazykový profil opět bohužel není k dispozici tlumočení v dánštině, maltštině, maďarštině a galštině. A pak eh, musíme ještě schválit doporučení koordinátorů. Podle pravidla 205 máme tady nominaci zpravodaje. Je to paní Jiménez Beseril Barrios, ELS. Byla jmenována nebo navržena jako zpravodajka ke zprávě o implementaci směrnice 2012-29 o minimálních Eh, normách ve vztahu k právům na podporu a ochranu obětí trestné činnosti. Spravodajka byla jmenována koordinátory, byl no, zpravodaj byl jmenován, eh, je to pan Bony za LS, a to se týká zprávy výboru ITRE k iniciativě Evropského cloudu. Souhlasí výbor s těmito doporučeními koordinátorů podle pravidla 205? Pokud ano, tak jsou přijata. Kolegové, a pak ještě jedno oznámení. Zítra budeme v 11.45 hlasovat, bude to elektronické hlasování a proto žádám kolegy, aby si přinesli hlasovací karty. Paní Gomez, vy máte nějakou organizační poznámku, prosím? Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci jenom zopakovat, co už jsem vám napsala posled, minulý týden a chci, aby to eh, členové výboru věděli. Já jsem napsala našemu předsedovi a žádala jsem, abychom měli slyšení nebo alespoň požádali vysvět, o vysvětlení komisi k prohlášení komisaře Gentra Ettingera, která byla rasistická, homofobní, eh, urážlivá pro ženy a myslím si, že to naprosto nevhodné pro komisaře. Navíc komise na, teď dostala další odpovědnost a očekává se, že bude jmenován místo předsedou komise. Neočekávám, že by k tomu došlo bez řádného slyšení v parlamentu, ale žádost o vysvětlení komise k těmto prohlášení pana Ettingera je naprosto nezbytná a já bych byla ráda, aby o tom členové věděli a aby vás v těchto snahách podpořili, aby se nám dostalo vysvětlení od komise. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Gomez. Pokud už nikdo nemá žádné organizační připomínky, mohu na to reagovat. Ano, to, o čem jste mluvila, my jste mi sdělila vy a ještě jeden kolega. Probereme to s koordinátory a uvidíme, jak by měl výbor postupovat, ale děkuji, že jste na to upozornila a upozornila jste na to formálně. Takže kolegové, tím se dostáváme k předmětu dnešního zasedání, což je slyšení o modré kartě a vítáme naše hosty. Děkujeme, že jste mezi nás přišli dnes v pondělí odpoledne. A jestli mohu, rád bych nejprve uvedl toto slyšení. Jsem v nezvyklé pozici, protože předsedám tomuto slyšení a samozřejmě jsem také zpravodajem. Takže doufám, že budete mít se mnou strpení. a že také se mnou přivítáte naše dnešní hosty. Takže vážení hosté, dámy a pánové, samozřejmě mi velkým potěšením přivítat vás na tomto slyšení o reformě modré karty EU. Jak kolegové vědí, modrá karta je citlivá záležitost. Tato revize je velmi důležitá v tom smyslu, že zákonu migraci máme na pořadu jednání tohoto výboru od Lisabonské smlouvy a je to věc, kterou tento výbor bere velmi vážně. A toto slyšení se zaměří na to, co jsou hlavní věci v rámci této revize a do jakého kontextu to zapadá. Já jsem velice rád, že je tady několik odborníků, kteří nám pomohou informovat členy výboru a stínové zpravodaje. A to nám pomůže s revizí modré karty. Legislativní návrh Evropské modré karty, která má nahradit směrnici z roku 2009, která nyní platí, je nezbytný krok, který je velice důležitý, protože si uvědomujeme, že stávající modrá karta se příliš nevyužívá, nemá se za to, že je úspěšná. A revize je důležitá, protože tento nástroj měl původně přilákat vysoce kvalifikované pracovníky z celého světa, řešit hlavní nedostatky na trhu práce. Cílem bylo také posílit konkurenceschopnost Evropy a zajistit reakci na demokratický vývoj našeho stárnoucího kontinentu. Kromě těchto konkrétních cílů je také třeba poznamenat, že nová modrá karta představuje v současné době jediný návrh, o kterém se teď vyjednává v oblasti zákonné migrace. V posledních pár letech jsme se snažili především řešit naléhavou situaci v souvislosti s uprchlickou krizí a nechávali jsme stranou dlouhodobá řešení a také výzvu k tomu, abychom zpracovali nové zákonné cesty pro migraci. Znamená to, že revize modré karty je důležitá záležitost pro tento výbor. Musíme to udělat správně. Tento nový legislativní návrh představuje první krok, který je vyjádřením nové politiky k zákonné migraci, která byla zahrnutá do pracovního programu nebo programu migrace Evropské komise na rok 2015 a má to být jeden ze čtyř pilířů navržených směrnic, abychom lépe zvládali migraci. Modernizace a e, celková revize programu Modré karty představovala hlavní legislativní krok, který byl uveden v této části Evropské migrační agendy a bylo také zdůrazněno v nedávném eh, usnesení v loňském roce na základě zprávy Mecola Kienge, že zákonná migrace je nedílnou součástí holistického přístupu EP k migraci a proto vítáme tento přístup. Cílem dnešního slyšení je posoudit, jestli se tomuto návrhu podaří překonat slabiny programu z roku 2009. Kromě toho to bude příležitost zamyslet se ve větší šíři na, mm, nad politikou migrace pracovních sil v Evropské unii. Tady samozřejmě spolupracujeme také s Výborem pro zaměstnanost a sociální věci. Jak uznala sama Evropská komise ve svém hodnocení v roce 2014, směrnice o modré kartě EU z roku 2009 se neosvědčila a musíme to říkat otevřeně a jednoznačně. Bude se nově navrženému programu dařit lépe? To je hlavní otázka, kterou si dnes musíme položit. Vzhledem k tomu, že jsem zpravodajem v této věci, Mám samozřejmě zvlášť velký zájem na tom, abych si vyslechl naše dnešní hosty. Pracuji teď na zprávě, která také v diskuzích s výborem EMPL, protože máme sílené pravomoci, která by měla být předložena výboru 8. prosince a cílem je zahájit vyjednávání na jaře příštího roku. Pokud je o dnešní den, nejprve se pokusíme kriticky vyhodnotit tento návrh tady nám napomohou zástupci OECD, Evropské komise a akademiků. Posoudíme kontext, potřeby z hlediska politiky a legislativy Evropské unie a také potenciální dopad navržených opatření. Potom se zamyslíme nad tím, jak to vypadá v některých členských státech, abychom zjistili, zda a do jaké míry by mohla nová být, modrá karta být přínosem. Jedním z hlavních rysů tohoto návrhu z hlavních cílů je zrušit paralelní národní programy, které mají přilákat vysoce kvalifikované eh, pracovníky z třetích zemí. Pokusíme se využít potenciální přidanou hodnotu modré karty EU v porovnání s tím, jak to vypadá na úrovni členských států. A to je zásadní věc. Co představuje přidanou hodnotu modré karty pro Evropskou unii v porovnání s tím, co teď máme na úrovni členských států? A naše jednání ukončíme takovými globálnějšími úvahami diskuzí se zástupci Mezinárodní organizace pro migraci a zamyslíme se nad širším kontextem migrace pracovních sil. Kolegové, tolik tedy přehled toho, o co se dnes pokusíme na tomto slyšení. A já se těším na to, že uslyšíme názor jak našich hostů, tak našich členů. A možná ještě k tomu, jak budeme postupovat. Na konci každé ze tří částí budeme mít prostor pro otázky a odpovědi. To bych chtěl zmínit našim hostům. Naší slyšení se také vysílá na internetu a všechny příspěvky všech řečníků se budou nahrávat. Takže kolegové, začneme první společnou prezentací dvou z našich řečníků. Půjde o výzkumný projekt OECD a Evropské komise revize migrační politiky v Evropě a půjde o studii nábor cizinců přicházejících za prací. A vítáme tady Žana Kristova Dimonta, vedoucí oddělení, a Jonathana Šalofa, politického analytika. Oba jsou z oddělení pro mezinárodní migraci OECD. A oba kolegové vystoupí společně. Kolegové z OECD prováděli tento výzkumný projekt s Evropskou komisí, posuzovali migrační politiku v Evropě a zveřejnili studii nábor sem přicházejí za prací. Jejich zjištění a doporučení byly využity při zpracování návrhu původní modré karty. Studie patří k našim podkladovým materiálům a máme ji také na webové stránce tohoto slyšení. Takže bez dalšího si nyní vyslechneme naše dva odborníky. Kolegové, máte zhruba 15 minut. Prosím. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je naším velkým potěšením podělit se s vámi o hlavní zjištění studie, kterou jsme zprovedli společně s Evropskou komisí. Je obecnější. Zachází nad rámec modré karty, takže Podíváme se také obecněji na otázku, zda je Evropská unie schopna přitáhnout vysoce kvalifikované pracovníky. Hlavní otázky, na které jsme se soustředili a které vám představíme, jsou následující. Dokáže EU přitáhnout dovednosti, které potřebuje? Kdo chce přijít do EU? A co můžeme udělat na úrovni EU, abychom přitáhli a zachovali ty dovednosti, které potřebujeme. A co si z toho chceme odnést? Za prvé vidíme, že EU může dělat více než nyní v globální soutěži o talenty. Dále přidaná hodnota politik EU v oblasti vysoce kvalifikovaných migrantů může být zlepšena také prostřednictvím revize modré karty a dostaneme se k velmi konkrétním doporučením v této oblasti, ale myslíme si, že to vyžaduje a předpokládá také globální přístup k atraktivnosti a uchování talentů v přepracované modré kartě. Nejprve se tedy podíváme na to, že do EU přichází stejně, stejný, stejný počet trvalých migrantů jako do USA, ale v porovnání s počtem obyvatel je to menší podíl. Možná je to překvapení, ale je to tak. Ale také vidíme, že v porovnání s Austrálií nebo Kanadou je ten podíl ve vztahu k počtu obyvatel mnohem nižší. Tam je to až 1,2. Dále. Jak je EU atraktivní? Vidíme, že 5 50 nízko kvalifikovaných migrantů přichází do EU. Dále, když se podíváme na vysoce kvalifikované čím větší ta kvalifikace, tím menší pravděpodobnost směřovat do EU. Když se ptáme migrantů, potenciálních migrantů, kam by chtěli cestovat, vidíme prakticky stejná zjištění, ale v nižší míře. Zhruba 40 nízkokvalifikovaných se rozhodují pro EU ale 37 vysoce kvalifikovaných si také volí EU. Pak ten následující graf je zajímavý, protože více lidí s terciárním vzděláním si vybírá EU v porovnání, tedy e, oproti USA. Takže otázka zní, proč jich přichází pouze 32 Dále z hlediska země původu. EU je preferovaným cílem Evropanů mimo EU, což není překvapením, ale je také preferovaným cílem vysoce kvalifikovaných migrantů ze subsaharské Afriky. Asi 42 lidí s terciárním vzděláním z Evropy mimo EU by chtěli přejít do EU a to je největší díl na tom grafu. Dále jedna z oblastí, kde se EU docela daří, je při získávání mezinárodních studentů. Asi 900 tisíc studentů, necelý 1 milion. To je situace z roku 2012. Jak vidíte, od roku 2003 EU předstihla Spojené státy, takže docela se nám daří přitahovat mezinárodní studenty. Ale jen málo jich zůstává, jenom 15 Zhruba kolem 30 je to přitom v zemích jako je Austrálie, Kanada nebo USA. Dále, když se podívá, když se zeptáme zaměstnavatelů na tento problém, jak vidíte tady na grafu, který pochází eh, z globální zprávy o konkurenceschopnosti. Země, které přijali modrou kartu, jsou zaměstnavateli vnímány jako méně atraktivní než jiné země OECD. Méně se jim daří přitáhnout talenty a také se jim méně daří si je uchovat. V tomto kontextu se můžeme ptát, jakou úlohu má pracovní migrace. Zmenšuje se prostor národních politik něco tu ovlivnit. Většina zemí OECD má zbližující se politiky a snaží se podpořit dvoufázovou migraci studentů, pracovníků, zavádějí speciální balíčky a také vedou aktivní náborové kampaně. Takže na zaměstnavatelích a migrantech je potom volba. Přičem se tu snižuje prostor pro národní politiky. Dále koordinace a spolupráce zemí může znamenat přidanou hodnotu. Jde tu o velikost a tady má jednoznačnou výhodu Evropská unie. Dále rozmanitost, další potenciální přidaná hodnota EU, dále úspory z rozsahu, když země dokáží spolupracovat a konečně dojem určité značky, branding a kontakt, kde mohou politiky EU znamenat změnu. Je to konkurenční výhoda díky konvergujícím politikám. A než předám slovo kolegovi, který pohovoří o konkrétních doporučeních, ještě poslední slide, který představím já. Ten ukazuje různé postupy, jak směrnice, které byly přijaty ve směrnicích o legální migraci a další aspekty migrace. Je to v podstatě roztříštěný přístup. A dále EU se podařilo stanovit společné normy v mnoha oblastech, ale pokud jde o přitáhnutí talentů, tady se to zatím tolik nedařilo. Slovo předám kolegovi. Ano, děkuji. Teď je přede mnou těžký úkol. Mm, připravili jsme doporučení v publikaci, která pokrývá celou řadu různých oblastí v oblasti řízení migrace v EU. Samozřejmě nejde jenom o povolení k pobytu, které přiměje lidi, aby přišli pracovat. Nejde jenom o to, jak se dané povolení nazývá, jakých podmí jaké podmínky má. To není jediný motor legální migrace, ale podmínky patří ke klíčovým faktorům. Takže abychom si udělali představu o tom, jak úspěšná byla modrá karta. Spočítali jsme, že aspoň 10 tisíc lidí mělo dostat modrou kartu při vstupu do EU za současných podmínek, ale to číslo je ve skutečnosti méně než poloviční. Došlo ke změnám statusu jiným povolením, přechodu na modrou kartu a podobně. Když to porovnáme s Austrálií, Kanadou a USA, v těchto zemích se přijímá asi 60 přicházejících vysoce kvalifikovaných migrantů, takže u nás je to mnohem nižší. Co můžeme dělat? Hlavní úvaha je taková, že se musíme podívat, kde kroky EU mají přidanou hodnotu z hlediska mobility, z hlediska infrastruktury. Uvedli jsme určitá doporučení pro celkový rámec pracovní migrace. Je třeba zlepšit uznávání kvalifikací, přenositelnost uvnitř EU. Je třeba posílit a rozvinout databáze, které zaměstnavatelům umožní najít vhodné kandidáty a dále je třeba to propojit s kanály legální migrace, například eh, při zlepšení testů trhu práce. Máme dále standardní žádosti pro šengenské výzum není důvod, proč by nemohlo být něco podobného také pro žádosti o pracovní migraci. A je třeba také posílit imigrační portál, který je takovou branou pro počáteční kontakty, i když samozřejmě to zpracovávání a rozhodnutí se děje na úrovni členských států. A na závěr to, co před chvílí ukázal kolega. Politika by měla zlepšit adaptabilitu regulačního rámce, aby se podmínky mohly měnit vhodným způsobem. Dále branding, vytvoření značky, jak informovat o EU, jak zvýšit zájem. Zaznamenali jsme zájem z řady třetích zemí, jak zlepšit tu značku EU. Mnoho z těch doporučení už bylo zmíněno. některé, eh, některé typy povolení mohou usnadnit eh, překročení hranic držitelům modré karty. Také je třeba zvýšit kontakty a sítě kontaktů v zemích původu. Mnohé přínosy modré karty nebyly využity do značné míry proto, že ani zaměstnavatele, ani pracovníci neviděli velký význam v získávání modré karty oproti národním přínosům. Jak ji zatraktivnit tedy? Důležitým faktorem je mobilita a budování mostu mezi povoleními EU uvnitř členského státu a mimo ně, tak abyste díky jednomu povolení mohli snáze přejít k dalšímu povolení v jiné zemi EU. Teď konkrétně, pokud o modrou kartu, podívali jsme se na práh mzdy, mzdové Prahy. K tomu jediný graf. Ukazuje se, jak složité je obdržet modrou kartu v jednotlivých členských státech. Ty sloupce ukazují, jaký podíl obyvatelstva s terciárním vzděláním, tedy všichni, nejenom občané daného státu, ale všichni zaměstnaní s terciárním vzděláním už dosahují Prahu. Vidíte tu obrovské rozdíly. V některých zemích je nesmírně složité získat modrou kartu, v některých zemích je to jednodušší. Ty sloupce, které nejsou tmavě modré, ta červená barva, to znamená země v EU, které nemají modrou kartu a vidíte, že je mnohem jednodušší se kvalifikovat pro vnitrostátní režimy. Nemáme tu země mimo EU, ale Mnohdy je to snazší třeba v USA. Tři čtvrtiny dané skupiny pracovníků jsou na Prahu pro modrou kartu. Pak je tu složitá situace mladých pracovníků a čerstvých absolventů, kteří mají zpravidla nižší plat. Ti všichni začínají za nižší mzdy, takže i když se brzy dostanou nahoru, těžko se mohou kvalifikovat pro modrou kartu za současných limitů, tak jak jsou nyní nastaveny. Pokud bychom snížili Prahy, kdybychom, to, kdybychom to, tu příjmovou kategorii snížili, došlo by k výraznému nárůstu, ne tedy obrovskému nárůstu, ale bylo by to porovnatelnější s jinými zeměmi. A to pouze za zachování současných podmínek. Teď konkrétně, pokud jde o snížení mzdových prahů a zvláštní mzdové prahy pro čerstvé absolventy a mladé pracovníky, když se podíváme také na Další kritéria, jako je trh, test trhu práce, to jsou další kritéria, podle kterých se rozhodují pracovníci a zaměstnavatelé. Zase zvolí modrou kartu nebo něco jiného. Vidíme, že mnohé členské státy nabízejí dlouhodobý pobyt a je o maličko jednodušší, než ucházet se o modrou kartu, takže i držitelé modré karty z toho mohou vypadnout. Poslední doporučení se týká překážky uznávání kvalifikací tím, že potenciální zájemci by se mohli předem kvalifikovat, tak aby zaměstnatel věděl, že když nabídne práci s danými požadavky, všechny další administrativní požadavky budou již splněny a je tedy možné daného pracovníka rychleji nabrat. To je stučné shrnutí několika set stránek naší publikace. Tam najdete těch doporučení mnohem víc, tolik tedy jenom pro dnešek. Já vám oběma děkuji. Určitě bude následovat na závěr prvního kola mnoho otázek. A nyní bych rád předal slovo paní Lauře Korádo, která je vedoucí oddělení pro legální migraci a začlenění z Evropské komise. Představí nám eh, návrh Evropské komise a také celá řada eh, našich kolegů byli stínovými zpravodaji k tomuto textu. A myslím si, že tedy bychom se měli nyní zaměřit spíše na ty aspekty týkající se přidané hodnoty pro Evropskou unii. Takže, Lauro, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat kolegům za OECD za jejich prezentaci. Ano, ta studie, kterou provedli s námi společně týkající se politiky legální migrace, byla velkým přínosem i pro hodnocení eh, dopadu, ne, eh, tedy co se týče tedy eh, vysoce kvalifikovaných pracovníků a modré karty, ale bylo to důležité také i pro samotné zpracování našeho hodnocení dopadu. Jsou tu důležité aspekty, jako ty Prahy, platové Prahy a podobně. Takže já jsem eh, to již u jiné příležitosti představila, nyní bych se ráda soustředila na ty hlavní aspekty a věnovala bych se tedy některým eh, tématům, které eh, mohly být kontroverznější a které Eh, vlastně, u kterých vyvstaly i ze strany parlamentu či jiných eh, externích zúčastněných stran, eh, přinesly určité pochybnosti. Takže eh, jedním z hlavních eh, záměrů je, aby tady modrá karta byla mnohem inkluzivnější, atraktivnější, aby přitáhla mnohem větší počet vysoce kvalifikovaných pracovníků. Už jsme si od kolegů za OECD vyslechli, že ano, Evropa má velký nebo větší potenciál, aby přitáhla eh, takový takovéto pracující ve srovnání s jinými třetími zeměmi, ale také i co se týče záměrů samotných těchto lidí, kteří přicházejí, když jsme se jich tady, když byli dotazováni, co se týče jejich záměru, tak to takto vyjádřili. Takže v první řadě otázka platová. Jonathan to velice jasně vysvětlil, že ten práh v modré kartě je poměrně vysoký, je, řekněme, uměle nastavený takto vysoko, trochu mimo realitu ve srovnání s těmi národními Prahy eh, nebo jinými režimy, které jsou platňovány v jiných zemích pro eh, vysoce kvalifikované pracovníky. Z toho důvodu jsme snížili Eh, ten práh eh, na 1 až 1,4, což je vlastně takové minimum, které by měl nastavit eh, členský stát, aby se do toho mohla teda modrá karta do toho režimu zapojit. Nicméně ráda bych se tady vyhla některým neporozuměním. Takže členské státy si stanoví tento práh na základě jejich národního průměrného platu hrubého a pak eh, tedy se toto musí pohybovat od toho určitého minima. To znamená, že ten plat může být vyšší pokud budou existovat i podmínky, eh, které to umožní rozhodné právo či kolektivní smlouvy a podobně, také třeba zajistit eh, rovnoprávné zacházení. Za splnění všech těchto podmínek, tak samozřejmě plat může být i vyšší v souladu s příslušnou legislativou a, a zacházením. To bych tedy chtěla na úvod říct si velice jasně, abychom se vyhli všech neporozumění. Dále jsme to tedy analyzovali, ano, je tu stanoveno tedy to určité minimum, ale členské státy mají tu nezbytnou flexibilitu a to je třeba zdůraznit. A pak tu existuje i to eh, propojení pro uh, ty uh, čerstvé uh, vysokoškoláky. Tady jsme také stanovili určité Prahy pro tuto skupinu a i pro kratší um, zaměstnanecké pobyty, to znamená je tu oblast i pro ty mladé mladé eh, čerstvé studenty či výzkumníky. Máme tu eh, tedy eh, takovou skupinu na 9 měsíců a tímto tedy zjednodušujeme přístup k modré kartě právě i pro tyto členy z této skupiny. Pak jsou tu další podmínky, které to zeflexi, zflexibilnili. Um, ehm, to znamená uznání strany zaměstnavatele, zrychl, urychlenější postup a podobně. Pak to je tady otázka flexibility a začlenění a to v podstatě e, také znamená, že jsme si přáli mít vyšší míru harmonizace, aby to existoval opravdu celoevropský režim s opravdovou evropskou přidanou hodnotou. Ano, máme tu tedy ty národní režimy a proti ním stojí modrá karta. A k tomu bych chtěla říci, si, že my samozřejmě tímto návrhem nerušíme žádné eh, národní režimy pro řešení legální migrace. To rozhodně ne. Pouze tím stanovíme, že nemá cenu mít nějaké paralelní konkurenční režimy pro to, abychom přilákali stejnou cílovou skupinu lidí. Pokud bude modrá karta restriktivní a národní režimy budou flexibilnější, tak e, jako komise docházíme k závěru, že tedy samotná modrá karta musí být flexibilnější, atraktivnější a inkluzivnější, aby ti vysoce kvalifikovaní, ta cílová skupina byla zahrnuta už v té modré kartě. A proto jsme se tedy zaměřili na, ta, na ty národní režimy, snažili jsme z nich vzít ty dobré prvky a zahrnout je do nového režimu modré karty. To umožní vyšší míru flexibility členským státům a zároveň vyšší míru harmonizace v rámci jednotného režimu na evropské úrovni. Na to poukázali již kolegové z OECD. Bude to přidaná hodnota, protože to bude mít i jaksi větší do, dopady, to ta otázka to, té evropské značky. A pak, kromě toho, je tu další významný prvek obsažený v tomto návrhu, to je otázka mobilita uvnitř Evropské unie. Jeden takový eh, režim nemůže eh, obsáhnout právě i tu mobilitu mezi členskými státy, ale tady ano. Takže my jsme se soustředili na otázku mobility držitelů modré karty, inspirovali jsme se těmi režimy, například u vnitropodnikových eh, přesunů nebo různých režimů pro studenty. A myslíme si, že tedy eh, je třeba zajistit i mobilitu pro tuto eh, cílovou skupinu, tedy držitele modré karty. Takže zase toto jsme mnohem více zjednodušili a přišli jsme tedy s tímto eh, režimem mobility, který je v našem návrhu velice ambiciozní. Naším záměrem, abych tak nějak zhrnula, co jsem již řekla, je, že si přejeme mít tady harmonizovanější celoevropský režim pro vysoce kvalifikované pracovníky, ale zároveň poskytnout flexibilitu a také manevrovací prostor, pokud bude zapotřebí na národní úrovni, abychom tedy opravdu mohli přilákat tyto pracovníky. A také poskytnout jim tedy dostatečná práva, to už jsem zmínila, to je tedy ta mobilita, ale také usnadňujeme přístup k dlouhodobějším dlouhodobým rezidentům, to je důležitý prvek v rámci našeho režimu. Také jsme eh, zapracovali na otázce eh, o slučování rodin, také jsme usnadnili přístup k eh, os, pro osoby samostatně eh, činné. Máme tu určitá ustanovení, prostřednictvím kterých také umožňujeme zavedení takovéto pracovní činnosti, tedy není to zakázané. Ne, nezapomínáme na to další E, došlo k změnám v působnosti, tedy rozšířili jsme působnost modré karty také na příjemce mezinárodní ochranci. Až dosud byli vyloučení ze stávajícího režimu, ale my jsme si mysleli, že je důležité, aby tito e, měli možnost, pokud jsou vysoce kvalifikováni, aby mohli požádat o modrou kartu a aby se mohli tedy zapojit do tohoto režimu. Jak v tom státě, kterým poskytuje ochranu i v jiných státech, protože tady výhodou je pak následná mobilita. A co se týče dalších práv, tak jsou v podstatě ekvivalentní jako ta, která eh, vyplývají z AKY týkající se azylu. Takže zase eh, pokud mají vysoké kvalifikaci, měl by mít možnost požádat o modrou kartu, obdržet a pak tedy těžit eh, z ní plynoucí mobility, což je pro nás zase velice důležité. Takže na závěr, myslím si, jak poukázal eh, samotný pan předseda, to je tedy ten eh, jediný návrh týkající se legální migrace, který nyní zpracováváme, přejeme si, protože je důležitý, aby práce na něm pokročila rychle a doufám, že na jaře příštího roku parlament bude mít možnost zahájit eh, jednání, stejně tak i rada a opravdu bychom si přáli, abychom dosáhli dohody na ambiciozním eh, režimu pro vysoce kvalifikované pracovníky a to, co nejrychleji. Myslím, že to je pouze eh, jenom jedna část celého tohoto obrázku. Dnes tu zazní i další aspekty týkající se eh, legální migrace. Provedli jsme takzvaný fitness check, takové zhodnocení celého toho legálního rámce v rámci legální migrace a myslím si, že ještě později tedy budeme mít příležitost na úrovni vašeho výboru v průběhu příštího roku o tom hovořit. Také pracujeme eh, na tom, jak přilákat podnikatele do Evropské unie. To je tedy další téma, na kterém pracujeme. Také se zabýváme možnými alternativními uh, modely pro eh, legální migraci na úrovni EU a zabýváme se tedy i jinými aspekty napojenými na legální migraci a samozřejmě rádi všechny tyto aspekty s vámi v pozdější fázi projednáme. Děkuji vám za slovo. Mnohokrát děkuji. To bylo velmi užitečné. A opakuji, pokud budou nějaké dotazy, ještě se k ním dostaneme. A nyní přejdeme ke studii, která se zabývala tím, jaké jsou mezery a proč potřebujeme tuto přidanou hodnotu modré karty v porovnání s národními programy. Zdá se, že to je ta zásadní otázka. A tuto studii budou mít dispozici kolegové, zvlášť stínoví zpravodajové, kteří se budou zabývat touto legislativou v nadcházejících dnech. Vyslechneme si autora, je to profesor Ivan Martín, z Centra pro migrační politiku Evropského univerzitního institutu v italské Florenci, který z nás seznámí s předběžnými závěry z této analýzy. Takže, pane profesore, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit španělsky. Myslím si, že je důležité vzhledem k tomu, že se nacházíme v Evropském parlamentu, tedy v sídle legislativní moci Evropské unie, že tedy na úvod zhrnu ty legislativní kroky až do chvíle, kdy se teoreticky schválí tento návrh eh, reformy týkající se tedy eh, směrnice v modré kartě. To znamená, již pan předseda Juncker v listopadu 2014 toto zmínil, jakožto takový hlavní krok v rámci migračního balíčku Evropské agendy pro migraci, tak to bylo oznámeno v květnu 2015. V červenci pak komise předložila návrh eh, reformy směrnice a, a jak jsme to eh, vyslechli, příští rok na jaře by měla být eh, zahájena tedy jednání a doufám, že další tedy významný krok bude, že do konce roku 2017 či 2018 se tedy uh, již zahájí takovéto přechodné období a a možná tedy v roce 2020 až 2021 by se toto mohlo začít již aplikovat. Pokud tedy vše bude pokračovat dobře, tak za nějakých pět let může fungovat tento evropský režim pro eh, vysoce kvalifikovanou migraci. Toto je velice důležité si takto nějak zhrnout, protože do toho budou zapadat ty prvky, které budu zmiňovat následně. Celý tento legislativní proces je uspůsoben potřebám migrační eh, pracovní politiky. Evropské unie a také potřebám pracovního trhu EU. Eh, Evropský eh, náš eh, institut, ve kterém pracuji, tam teď dokončujeme výzkumný takovou výzkumnou zprávu pro výbor Libe, celkově pro Evropský parlament o těch prázdných místech migrační politiky Evropské unie s konkrétním zaměřením, což představuje asi polovinu toho dokumentu, kde se tedy eh, zhodnocují ty návrhy komise z června 2016, tedy ten takzvaný eh, balíček legální migrace. Ten dokument je rozdělen do tří bloků. První se týká takové eh, eh, revize nebo kritického zhodnocení návrhu komise, pak eh, reforma té modré karty a migračního plánu. V té druhé části se snažíme právě vysvětlit ta prázdná místa toho Eh, návrhu Evropské komise a zaznamenali jsme, že je tu taková velká vzdálenost mezi těmi potřebami pracovního trhu a politickými reakcemi ze strany členských států i evropských institucí a snažíme se tento rozkol nějak vysvětlit prostřednictvím určitých restrikcí, které vlastně podmiňují ty návrhy, které může Evropská komise předkládat. Snažíme se to vysvětlit a ono je to důležité pochopit pro další zhodnocení. No a ve třetí části se s, eh, o tom pohovořím a na závěr už tu zaznělo eh, vyjádření eh, zástupkyně komise o takzvaném fitness checku, tedy kam až dál můžeme zajít s tou eh, legální kvalifikovanou migraci a jaká, jaké jsou tu tedy návrhy, které bychom mohli projednávat v nadcházejících letech. Já tu mám pouze dvě průsvitky, je to, jsou hodně nabité obsahem, ale eh, vzadu místnosti najdete jejich kopie, ovšem je to spíš taková mapa, která může být eh, důležitým podkladem pro zhodnocení celého tohoto tématu. A může to být také významné reference pro další eh, diskuze na toto téma. Takže ta revize směrnice o modré kartě jak vyplývá ze sdělení e, komise, e, hlavními záměry je tedy přilákat a jak si zadržet tady příslušníky třetích zemí, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a takto takovýmto agilním, rychlým způsobem zareagovat e, na právě požadavky mm, pracovního trhu v Evropě. To znamená reakce na nedostatek pracovní eh, nabídky na našem pracovním trhu. To jsou tedy záměry té směrnice. No a Evropská komise eh, poté, co eh, několik pět či šest let tato směrnice fungovala, byla v platnosti, tak navrhla tedy její nezbytnou revizi. Evropská komise tímto reaguje na ty nedostatky, které byly ve směrnici identifikovány. Já vlastně jsem členem expertní skupiny, která pracuje na téma legální migrace už jsme to zaslechli, Evropská komise se opravdu snažila zareagovat na všechny ty technické požadavky nezbytnosti, které vyvstaly, takže vůbec nemám problém s tím, že tady řeknu, a zmiňujeme to ostatně i v tom dokumentu, že je to opravdu odvážný, inovativní návrh, protože reaguje na to, co je nezbytné, snižuje náklady modré karty, rozšířuje ještě tu skupinu eh, těch, kteří mohou požádat o modrou kartu a rozšiřuje také práva je držitelů modré karty. V podstatě v souhrnu to vidíte v tom levém sloupečku na průsvice. V podstatě kolegyně Laura Korál o tom všem již hovořila. Ten eh, návrh eh, změny či revize směrnice obsahuje také několik významných prvků, které by měly být také podrobeny diskuzi. Myslím si, že za prvé by mělo dojít k změně těch národních režimů za jeden jediný celoevropský režim. To je takový podle mého názoru rozumný návrh, co by mohly tedy navrhnout evropské instituce na té cestě směrem k jednotnému trhu s pracovní silou na úrovni EU. Nicméně i tak tu vidím, že tento návrh představuje um, určitá rizika z té zkušenosti z roku 2009, a, tedy z, a ze směrnice o modré kartě vnímáme to, že tu možná nemusí být úplně kompletní reakce na veškeré požadavky. My si přejeme tedy, abychom tu měli flexibilitu, ale nikdy nemůžeme mít tu jistotu, že i ten nový text bude dostatečně flexibilně reagovat. Pokud tedy i toto zklame, tak pokud zrušíme národní systémy, tak to asi povede k tomu, že tu vlastně budeme mít za pět let eh, v platnosti systém, který nebude fungovat. Proto si myslím, že trošku um, rizikem tu nahradit eh, ty národní režimy, které jsou flexibilnější, protože se také schvalují velice eh, rychle. Někdy to trvá třeba jenom tři roky, pokud uh, vše eh, běží velice plynule. Takže podle mého názoru to je riziko, které je třeba opravdu zvážit. A samozřejmě zvažujeme i možné alternativy. Ano, přejeme si, aby ten nový text byl flexibilnější a zároveň se tedy takto zbavíme těch na, některých národních režimů, které ale zároveň jsou flexibilnější. Takže uh, to samotné tedy z definice ta směrnice o modré kartě nedělá. My si přejeme tedy, aby byla flexibilnější, takže asi nejlepším způsobem by bylo, aby tu byly e, různé režimy, které mezi sebou takto budou nějak konkurenční. A pokud tedy evropská karta, modrá karta bude mít přidanou hodnotu, tak ji budou zaměstnavatelé využívat taková ta konkurence těch národních režimů v konečném důsledku může být pozitivnější. Další věc je důležité, aby tu nadále se trvávala ta podmíněnost existence pracovní smlouvy, abychom přilákali tyto kvalifikované pracující. Ale pra- modrá karta toto v podstatě nedělá. Ta se snaží uh, Eh, přilákat zaměstnavatele, kteří by podepisovali smlouvy s pracujícími ze třetích zemí. Říká se, že je to systém založený na poptávce, ale to je naopak. Je to vlastně snaha přilákat ty zaměstnavatele, kteří budou mít schopnost takto nabírat zahraniční pracovníky. Z toho tím pádem vylučuje malé a střední podniky, které normálně nemají přístup na ty mezinárodní trhy, aby tam hledali pracovníky, které potřebují. Ale my se musíme snažit, abychom tyto pracující z těch třetích zemích přivedli sem do Evropy, aby oni mohli mít přínos z modré karty. K modré kartě myslím, že tady toho nechám. Je tu celá řada dalších technických prvků, je to tu popsané, je tu ten platový práh, o tom ještě můžeme hodně diskutovat. Pak ta možnost eh, vytvoření nějakého eh, modelového zaměstnavatele nebo další možnosti, které konkrétně a jakým způsobem uvést praxe, ale o tom bychom to mohli ze široka eh, hovořit. Takže poslední průsvitka tedy, kam dále ještě zajít. Tedy, eh, když analyzujeme migrační politiku v oblasti pracovního trhu v Evropě, tak docházíme k závěru, že je tu velký rozdíl mezi potřebami pracovního trhu, potřebami zaměstnavatelů a tím, co dělají legislátoři, na, eh, třeba na úrovni tedy členských států. Toto má dopad samozřejmě i na ten návrh reformy eh, textu o modré kartě protože eh, tu máme určitou tedy již zavedenou politiku. Ehm, provedli jsme tedy nezbytnou analýzu celkové migrační pracovní politiky na úrovni EU a dělají se tu takové jakési doplňkové změny, to, takže celá tato reforma je marginální, protože má dopad jenom na malou část těch legálních eh, pracujících. To vyplývá z dokumentu OECD, protože ta samotná migrace celková, která přichází do EU, má mnohem, mnohem větší rozměry. Eh, tady eh, v loňském roce na jednom slyšení u vás se hovořilo o tom, že veškeré studie mezinárodních orgánů hovoří, že tu velká potřeba nejen vysoce kvalifikované pracovní síly, ale i té nekvalifikované. Navíc ta reforma ani není jistá. My nevíme, zda bude schválená, zda členské státy, tedy rada, toto přijmou a také nevíme, kdy toto bude přijato. Nicméně tedy ať to bude jakkoliv, samotný ten časový horizont je tedy hodně zdlouhavý. No a ve světle těchto všech prvků co se týče výhledu do budoucna a je třeba brát v potaz, jaké jsou tedy ty strukturální omezení Evropské unie, když si přeje formulovat eh, svoji eh, legální politiku. Názory členských států jsou tu velice důležité. Eh, každý členský stát má samozřejmě jiné postupy, jiné, řekněme, i tradiční hodnoty. Netýká se to zase až tolik pracovního trhu Um, jako spíš tedy té migrační politiky, která se zakládá na potřebách toho daného členského státu. No a proto tedy ta, um, ten manévrovací prostor Evropské komise může být někdy omezený. Pak jsou tu také institucionální omezení, protože tu máme určité platné smlouvy, které nám někdy svazují ruce, například pokročit k, uh, k té původně zamýšlené evropské kartě, tak tehdy se zamýšlelo tedy, že to bude jeden společný režim a ne tedy spousta různých národních režimů. My tu samozřejmě nemáme jeden jednotný evropský eh, pas, protože tu stále máme ty národní podmínky. Pak jsou tu omezení také ekonomického rázu. Máme fragmentovaný trh na úrovni EU. To postihuje tu samotnou míru atraktivity Evropy v očích eh, jiných eh, tedy cizinců. No a pak jsou tu také ty spousty různých jazyků, které používáme v Evropské unii, rozdíly, platové rozdíly, možnost toho, že třeba eh, v určitých zemích ty platové podmínky mohou být eh, mnohem nižší než eh, třeba podmínky či platy v anglosaských zemích a podobně, pokud to tedy srov, budeme srovnávat takto podle některých členských států. No a i toto všechno jsou faktory, které činí Evropskou unii méně atraktivní, ale zase to musíme brát všechno v potaz. Uh, takže eh, kromě samotné eh, reformy eh, modré karty si myslím, že je nezbytné co nejrychleji začít tu ne jen technickou reflexi, ten fitness check, ale samotnou politickou reflexi na úrovni EU o tom, jaké možné režimy v té celoevropské škále můžeme uplatňovat ve věci legální migrace. Ono se to vše soustředuje na taková tři hlavní témata. V první řadě měli bychom ano či ne pokročit k jednotnému režimu legální politiky, protože to dosud v Evropě nebylo vyřešeno a myslím si, že je to opravdu základní předpoklad i pro projednávání té reformy modré karty. Je třeba na to myslet. Za druhé, to je takové ekonomické hledisko, až dosud jsme tu řídili vlastně přístup k pracovnímu povolení a ne k pracovnímu trhu. To je zase velice důležitá věc. Hovoříme tu o povolení k práci, ne k pracovnímu trhu, protože my chceme, aby měl přístup k pracovnímu trhu, aby tam hledal práci. Zase to by bylo to optimální řešení z hlediska dobrého fungování pracovního trhu i tedy migrační politiky, když chceme přitáhnout ty vysoce kvalifikované pracovníky. No a na závěr. Eh, další otázka, která by se měla vyřešit, je ta, zda si přejeme migrační politiku pro ty vysoce kvalifikované pracující, které, která bude méně restriktivní, anebo zda tu budeme tak po troškách eh, flexibilní tu naši politiku pro určité cílové skupiny. Mám tu kolegy z OECD, kteří srovnávali právě ty podmínky s jinými zeměmi, jako je Austrálie, Nový Zéland, Spojenými státy, s Evropskou unii tak vlastně u nás ty režimy s výjimkou nějakých anglosaských zemích jsou mnohem striktnější a to je třeba vyřešit. No a nyní na závěr to, zda legislativní proces na úrovni EU umožňuje tuto flexibilitu a tu rychlost pro tady tu reakci eh, na úrovni pracovních trhů. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane profesore. A poslední krátká prezentace to bude paní Katarína Aysele z Evropského střediska výzkumné služby Evropského parlamentu a bude o vyhodnocení posouzení dopadů a máte pouze pět minut, protože tento materiál už máte v dokumentech, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste mě pozvali, abych vás mohla seznámit se s hlavními zjištěními toho prvotního posouzení, které já jsem zpracovala k hodnocení dopadu Evropské komise. Doplňuje návrh na revizi směrnice o Evropské modré kartě. Já myslím, že je to celkem přesvědčivé. Je potřeba něco udělat, abychom celkově změnili současný evropský program modré karty. Jednoznačně se ukazuje, kde jsou problémy, problémy jsou vysvětleny, vysvětleny i důvody ve vztahu ke stávající směrnici a je to napojeno na politické cíle a záměry. Ehm, všechno se to má řídit také ehm, lepší regulací. Posouzení dopadů zvažuje několik možností. Patří tam také na legislativní možnosti. Ne všechny možnosti vypadají proveditelné, třeba z důvodů, které souvisí se subsidiaritou. Nicméně komise se opravdu snaží najít řešení a najít problémy. Posouzení dopadů jsou uvedeny sociálně ekonomické dopady jednotlivých možností a také se to snaží posoudit z hlediska relevantnosti, účinnosti, efektivity a toho, zda to zapadá do ostatních politik Evropské unie. Omezené údaje k tomu, co je transparentní, ukazují, že Kvantitativní důkazy použité v posouzení dopadů, zvlášť pokud jde o ekonomický dopad, si zřejmě zaslouží další práci. Pokud jde o země původu, uznává se, že hrozí odliv mozku, ale údajně je to omezené riziko, nicméně měli bychom mít na paměti, že etický nábor čistě závisí na členských státech. Posouzení dopadů dále uvádí, že na země původu to může mít pozitivní dopad, získávají mozky, mohou získávat také prostředky z toho, že se posílají prostředky mezi těmi zeměmi. Rozhodně tyto migrační politiky jsou teprve v plenkách a není možné vyvodit žádné závěry, pokud jde o zdroje nebo cílové země, anebo migranty jako takové. A právě proto je nutná hloubková analýza koncepce eh, cirkulární nebo oběhové migrace, je potřeba zjistit, jaké dopady by to mohlo mít. Pokud jde o jednotlivé aktéry, posouzení dopadů poukazuje na ty, na koho má tento problém dopad, a také navrhuje určitá řešení. Celá řada konzultací s jednotlivými aktéry již proběhla. Byla to například internetová veřejná konzultace k Evropské modré kartě a k migračním politikám, nebo politikám migrace pracovních sil. A ta probíhá od května do eh, konce září 2015. Posouzení dopadů je podloženo komplexním výzkumem Má také 16 příloh, využívají se aktuální studie a externí expertíza. A jsou tam začleněny také další náhledy a také posouzení systému po celém světě. Jejich cílem je přilákat vysoce kvalifikované pracovníky. A poslední věc, asi by bylo dobré, kdyby posouzení dopadů nějakým způsobem navazovalo na studii, která je východiskem posouzení dopadů komise. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Kolegové, a přejdeme teď rovnou k těm, kdo chtějí položit otázky. Mám tady seznam. A to v tom pořadí, jak se kolegové hlásili. Máme tady stínové zpravodaje, kteří položí otázky na úvod. Barbara Spinelli, která je jednou ze stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit italsky. Já rozumím tomu, co říká pan Iván Martin, pan profesor. Rozumím i otázkám, které on klade. A totiž zda není riskantní pouštět se do celého toho procesu, když už vlastně máme nějaké systémy, které fungují dobře. Já jsem k tomu chtěla jenom říct ano, jistě. Je to riziko. Změna je vždy riziko. Ale je tady jeden základní hlavní důvod, proč to stojí za to. Protože skutečnou přidanou hodnotou návrhu, návrhu modré karty, ten zásadní ústřední bod je možnost pro pracovníky z třetích zemí volně se pohybovat bez omezení po celé Evropské unii. Toto je podle mě hodnota, kterou nám může přinést modrá karta. A proto to podle mě stojí za to. této souvislosti jsem se chtěla zeptat paní doktorky Korado, jestli tato část, kterou já považuji za přidanou hodnotu, skutečně může představovat jakýsi kvalitativní skok. Zda bychom skutečně mohli z tohoto nástroje udělat něco velmi atraktivního. Myslím si, že jistě budou určité pochybnosti a zdráhání a proto se chci zeptat, jaká bude podle vás reakce rady jednotlivých členských států. Na základě toho, co vím já, ty pochyby nebo to váhání je velké. A to nejenom proto, že existují lépe fungující národní režimy, ale také proto, že dnes tady máme mnohem více ideologické otázky, jako je třeba obrana, subsidiarity. A je tady odpor vůči jakýmkoliv nástrojům společenství, které mohou představovat něco jako modrá karta. Dobře, za stínové zpravodaje za liberály Natalie Gries. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Chci poděkovat jednotlivým odborníkům a zástupcům komise. Děkuji za jejich práci. V naší parlamentní skupině už dlouho žádáme nástroje legální migrace, takže máme radost z toho, že je nám představována reforma směrnice o modré kartě. Dvě stručné otázky. Nejprve na experty z OECD. Myslíte, že revize nástroje, jak jste ji před chvílí popsali a jak to okomentovali další vystupující, tedy to, co máme před sebou, může skutečně znamenat ten skok, o kterém jste mluvili, a zajistit opravdu fungující modrou kartu, která bude fungovat celoevropsky a zareaguje na výzvy, před kterými stojíme a zejména zareaguje na tu, na, na tu potřebu Evropy otevřít cesty legální migrace, případně prostřednictvím tohoto nástroje. Takže se ptám, jestli ty navržené změny, které se týkají definicí, rozsahu působnosti, flexibility, to je velmi zajímavé, před chvílí o tom mluvila komise, tedy Ptám se, jestli tyto nástroje by stačily na eh, nové spuštění toho nástroje pro legální migraci, protože tak to žádá parlament a myslím, že částečně i rada. Ptám se tedy, jestli to nebude jen entá kosmetická úprava a jestli skutečně to stojí za to podporovat nebo mohli byste stručně pár slovy říct, jak se vyhnout jen drobným kosmetickým úpravám, jak zajít dál a jakou cestou. A pak mám druhou otázku na adresu paní Korado. Sdílím vaši myšlenku, že je kontraproduktivní ponechat roztříštěné nástroje, v rámci toho, co kolega nazval subsidiaritou členských států, protože, jak připomněli experti a jak dobře víme, selhání směrnice o modré kartě je právě do značné míry navázáno na různé rozdílné systémy členských států. Jak by komise mohla dotlačit členské státy, aby přijali evropský systém? aby takto bylo možné harmonizovaně odpovědět na současnou roztříštěnou situaci. Samozřejmě se mohu mýlit, ale nejsem si vůbec jistá, nejsem vůbec přesvědčena, že by konkurence mezi, mezi různými vnitrostátními systémy mohla vést k lepšímu fungování evropského systému. Tolik tedy mé stručné otázky. Děkuji. Nakrát děkuji, Natali. Paní Winström žádala také o slovo. Já myslím, že jako stínová zpravodajka k další věci by asi také mohla něco říct, ale nejprve Ana Gomez. Ano, děkuji. Já se chci zeptat, protože vy jste uváděli určité údaje, pokud je o to, jaká je kvalifikace dotčených osob, ale máte nějaký přehled profesí, oblastí, kde členské státy využívají modrou kartu, aby přilákali kvalifikované pracovníky? Nebo alespoň sektorů? A potom jde čistě, protože od, čistě od technický problém, abych tak řekla, vzhledem k roztříštěnosti trhu a systému. A proto se členské státy, nebo protože se členské státy brání harmonizaci systémů? A nebo je to proto, že je tady velice závažný ideologický problém? A členské státy odmítají pustit se do bigotní propagandy extrémistů, kteří jsou proti migraci? A vzdali to. Neříkají evropským občanům, že toto je základní předpoklad evropského vývoje? Předpoklad toho, aby se Evropa dokázala vypořádat s demografickým úpadkem? Já myslím, že to je jeden z nejdůležitějších faktorů. Můžeme se podívat na mou vlastní zemi, na Portugalsko. Je to země, která přišla o více než 400 tisíc lidí v období, kdy u nás působila trojka od roku 2011 do roku 2015 a patřili k těm nejlépe kvalifikovaným. Byli to lidé, které skutečně potřebujeme, abychom se dál rozvíjeli. Ale politika trojky je vytlačila ven, také politika vlády v té době. Je těžké říct lidem, že potřebujeme migraci, když v podstatě vytlačujeme naše mladé kvalifikované pracovníky. Nicméně v Portugalsku to tak bylo a dokonce se obhajuje v přijímání eh, uprchlíků, ať jsou kvalifikovaní či ne. Takže já se také ptám, jestli máte informaci o tom, že některé členské státy se pokoušejí využívat modrou kartu, aby vyhledávali ty, kdo by se aplikovali pro modrou kartu, dejme tomu mezi uprchlíky, třeba v Libanonu nebo v Jordánsku. A my víme, že tam je spousta vysoce kvalifikovaných lidí, kteří se zoufale snaží získat práci a nějakou budoucnost v Evropě. Děkuji. Děkuji dál pan Paten. Děkuji, Klode. V úvodním prohlášení a v tom, co říkal pan Dimon, zaznělo, že program modré karty z roku 2009 nebyl úspěšný. A pan Martin řekl, že s tím vlastně souhlasí. Já se omlouvám, byl jsem přerušen, neslyšel jsem všechno, co jste říkal, ale zdá se, že také říkáte, že národní programy jsou úspěšnější a účinnější. V tom případě, proč se nepřidržet národních programů, protože jsou úspěšnější a účinnější, není to další případ toho, že by něco mělo být receptem pro všechny harmonizace evropské politiky, o tom mluvila také paní Korado. Zdá se, že je to jedna z věcí, které většina zemí v Evropské unii nechce. Národní programy, jak už jsme říkali, jsou atraktivnější a flexibilnější. A jedno řešení pro všechny zřejmě nebude úspěšnější než to poslední. Proč se tedy nedržet toho, co podle národních států funguje? Vůbec se nezohledňuje politická stránka věci. Evropská veřejnost chce národní kontrolu migrační politice ukázalo to také nedávné referendum v Británii. Byl to jeden z významných faktorů, který vedl k tomuto výsledku. A, a podobné nálady nabývají na síle třeba ve Francii a v dalších zemích. Neměli bychom se tedy rozhodnout, že je lepší nechat to na národních vládách, aby rozhodli, jaká úroveň imigrace je pro ně nejlepší a jaké by mohly být okolnosti v jejich zemích a nechat to na národních vládách? s tím, že si uvědomíme, že jsme vlastně udělali velkou chybu, že jsme vůbec do této oblasti politiky zasahovali? Paní Winberg. Děkuji, pane předsedo. Proč má být tento návrh lepší? Kolega Gerald už to říkal, funguje to od roku 2009. My v podstatě navyšujeme byrokracii. Proč bychom to měli dělat? Zvlášť proto, že si nemyslíme, že to bude fungovat. Máme různé mzdy, různou úroveň mzd. Měli bychom to nechat na členských státech. A současně mluvíme o společném trhu práce a harmonizaci. K čemu by to vedlo dlouhodobě? Kde v tomto návrhu máme nějaký odkaz na vnitrostátní systém? Já tam nic takového nevidím. Znamená to, že Evropská unie teď převezme celý systém eh, trhu práce? A pokud žádáte o modrou kartu v nějaké konkrétní zemi, když si vezmeme třeba Švédsko a pak chcete přejít do Španělska, musíte žádat znovu o modrou kartu? Pokud jde o usnadnění mobility pracovních sil, jak to bude fungovat? Já myslím, že se musíme zamyslet nad tím, jaké máme národní systémy a využívat je, protože to se zdá, že funguje lépe než evropský systém. Je tady ještě někdo? Pokud v této chvíli ne, můžeme si vyslechnout naše hosty. A začneme panem Šalofem a panem Dimontem. Děkuji, pane předsedo. Otázka byla položena francouzsky, odpovím tedy ve francouzštině, jak se sluší. Otázka byla samozřejmě složitá. Šlo o to, jestli ty změny, které jsou navrženy, jsou dostatečné, jestli jsou tedy nezbytné. Já bych v podstatě tu otázku položil naopak. Řekl bych, že ty kroky jsou do značné míry nezbytné, ale možná nebudou stačit. Jak jsme se snažili vysvětlit v naší stručné prezentaci, dochází ke konvergenci migračních politik tak, aby byly přilákáni a aby zůstaly vysoce kvalifikované osoby v OECD. Ovšem rozdíly potom na legislativní rovině jsou tím pádem celkem slabé. Komparativní výhoda která zůstává zemím, se samozřejmě týká převládajících ekonomických podmínek, ale také jde o to, že někteří například mají třeba širší jazykovou základnu než jiní. Přidaná hodnota nástroje na evropské úrovni je zjevná. Umožní jak si znovu získat komparativní výhodu oproti jiným zemím, které chtějí také přitáhnout talenty. Ne tím, že by se něco ubralo z národních nástrojů, vnitrostátních nástrojů, ale tím, že se vytvoří přidaná hodnota. Jaká je tato přidaná hodnota? Je to především mobilita. Zopakovali to už někteří vystupující. Tím, že máte povolení, které vám usnadní přechod z jedné země do druhé, i když bychom si mohli představit, jak řekl profesor Martin, že by ten přechod mohl být automatický, systematický, okamžitý. Každopádně to, co se navrhuje, usnadňuje mobilitu a dává nepochybnou přidanou hodnotu. Za druhé, co je silou Evropy, naší silnou stránkou? Možná je to paradoxní, ale je to naše rozmanitost. Jde o to, že je možné se opřít o celý ten soubor zemí a máme vztahy s rozmanitými zeměmi, takže v podstatě můžeme se takto dotknout celého světa, mnohem víc než USA. Takže to je také komparativní výhoda, která posiluje přidanou hodnotu, ale to nestačí. Samotná revize modré karty nezatraktivní Evropu. Jde o podmínky růstu a zaměstnanosti, ale pak jsou tu také další nelegislativní nástroje. Například se hovořilo o možnosti standardizovat žádosti. Můžeme například mluvit o nástrojích, které by propojovaly nabídku a poptávku, protože je zjevné, že v tomto nástroji je nezbytné mít ty nabídky pracovních míst. Takže je potřeba propojit nabídku a poptávku. Všechny tyto nástroje vytvářejí celek globální politiku, která umožní Evropě eh, jak si úspěšně hrát v této mezinárodní soutěži od Valenty. Uh, ano, já bych rád řekla jen jednu věc. V té analýze, kterou jsme provedli, jsme zjistili, že na základě stávajícího systému modré karty nemáme nikoho, kdo by dostal modrou kartu, kdo už se nekvalifikuje pro národní program. Takže jsme se zeptali, jestli platí, že Evropská modrá karta může eh, zajistit přístup pro někoho, kdo by jinak neměl přístup na základě národních programů protože mluvíme o lidech, kteří jsou opravdu vzdělaní, mají vysoké platy, mohli by dostat nabídku práce na 12 měsíců a odpovídá to oboru, který studovali. Takže to opravdu omezená skupina. A nemáme žádnou evropskou zemi, která by takovéto lidi už nepřijímala. Takže nejde tak o to, jestli ten program jako takový je využíván, ale spíš o to, proč se nevyužívá toto povolení, ale spíš národní povolení. A často to bylo proto, že přístup k modré kartě je obtížný vzhledem k administrativním požadavkům. Takže snaha omezit byrokracii je spíš na počátku. Nemůže za to modrá karta. Ano, mnohokrát děkuji. Pokud je o přidanou hodnotu a Evropský program porovnání s národními programy. Především chci říct, abych odpověděla na jednu z otázek, že Tady nejde o kosmetickou revizi. Komise neměla v úmyslu jen sem tam něco upravit. Opravdu jsme to chtěli zásadně změnit. A toto jsme navrhli. Samozřejmě, jak víte, když byla modrá karta schválena v roce 2009, bylo to jednomyslné a rozhodovala jenom rada. Takže dnes je to takový rigidní systém. A jak už říkal Jonathan, lidé, které přijímáme základem modré karty, bychom přijali i v rámci nějakého národního programu. Ale podmínky jsou omezující a nejsou dnes flexibilní, takže když se mě ptáte dnes, jestli potřebujeme národní systémy, když máme modrou kartu takovou, jakou máme, tak ano, protože dnes je ta modrá karta velmi rigidní. Kdybychom dnes nepovolovali národní systémy, bylo by to omezující. A to rozhodně jako komise nechceme. Ale jak už jsem vysvětlovala, ve chvíli, kdy bude modrá karta inkluzivní nebo mnohem inkluzivnější, díky těm změnám, o kterých jsem zmínila, bude flexibilnější a samozřejmě eh, uznávám to, co říká profesor Martin, změnit legislativu EU trvá věčnost. Ano, já doufám, že to tentokrát dlouho nepotrvá, ale v každém případě jistě platí určité postupy a mechanismy a to nějakou dobu trvá. Ale já myslím, že jde hlavně o to, abychom měli flexibilnější systém harmonizovaný na evropské úrovni aby se tak něco změnilo. A měl by zahrnovat nejenom ty, kteří přichází na základě národních programů, ale mnohem více vysoce kvalifikovaných pracovníků. O to hlavně jde. My nechceme jenom nahradit národní systémy modrou kartou. Chceme, aby Evropská unie jako taková byla mnohem atraktivnější. A abych odpověděla na otázku, proč bychom měli mít jedno řešení pro všechny? Ne, my nechceme jedno řešení pro všechny. Trošku víc harmonizujeme, ano, jistě, ale současně, jak už jsem vysvětlovala, ne, nestanovíme platy na úrovni EU. Máme nějakou minimální úroveň, minimální výši mzdy, ale samozřejmě to vychází z těch mest, které se počítají na národní úrovni, průměrných hrubých mest. A za druhé, členské státy dále mají právo určit objem nebo počty ekonomických migrantů, vysoce kvalifikovaných pracovníků, to je ve smlouvě a smlouvu směrnicí nezměníme. Tady jde o kvóty pracovníků. To si stanoví členské státy. Také jsme navrhli, že bychom měli zachovat možnost těch testů na trhu práce ve výjimečných situacích. Takže je zřejmé, že tohle zůstává jako možnost. Pokud třeba v nějakém konkrétním sektoru nebo profesi máme vysokou nezaměstnanost, členské státy mohou uplatňovat tuto prověrku, tento test, než umožní zaměstnavatelům, aby nabrali vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky. Takže je tam hodně pojistek a hodně flexibility, ale současně potřebujeme určitou úroveň harmonizace, abychom například umožnili to, co představuje velkou přidanou hodnotu, mobilitu uvnitř EU. Jistě systém musí vycházet z důvěry mezi členskými státy. A aby ta důvěra mohla panovat, musíme mít alespoň jistou úroveň harmonizace, pokud je o podmínky, přijímání lidí, jejich práva a podobně. A to máme v tomto návrhu. Takže výzva hlavně spočívá v tom, jak zachovat ambiciozní a flexibilní návrh. Možná se budete přát, aby to bylo ještě flexibilnější. Rádi se na to podíváme. Aby to opravdu byl program, který přiláká všechny vysoce kvalifikované pracovníky, kteří chtějí přijít do Evropy, nebo kteří by potenciálně chtěli přijít do Evropy, nebo které by chtěli přijmout zaměstnavatele, samozřejmě s tím, a tady souhlasím, že je to jeden prvek. Není to jediná věc, která zajišťuje atraktivitu Evropy. Jsou tady ještě další věci, kromě migrační politiky, a ty nemůžeme řešit tady, kde třeba o celkovou ekonomickou situaci. Ale tady můžeme pracovat na podmínkách přijetí, můžeme to usnadnit. A jistě je to určitý rozdíl, když máte program, který je jistě atraktivní a přináší skutečné výhody lidem, kteří mohou nějakým způsobem být přínosem pro ekonomiku, anebo když máte problém eh, nebo systém, který vytváří problémy a překážky, trvá věčnost, než vám někdo vyřídí žádost to nepředstavuje přidanou hodnotu. Takže je tady otázka konkurenceschopnosti EU v porovnání s dalšími programy, systémy v jiných třetích zemích. To je jednoznačně jeden z důležitých prvků, aby EU byla konkurence, konkurenceschopnější. Jistě není to jediný prvek, jak už jsem říkala, budeme se zabývat i dalšími kategoriemi, dejme tomu státní příslušnosti a podobně. Teď spouštíme takovéto testy, ale pracujeme i na nelegislativních prvcích, třeba na uznávání kvalifikací s kolegy z Generálního ředitelství pro zaměstnanost se zamýšlíme nad tím, jak usnadnit uznávání kvalifikací, aby se to nestalo překážkou, ale aby to byl prvek, který je možné řešit poměrně rychle. Takže je tady řada dalších věcí, které je potřeba dělat, s tím souhlasíme a můžeme podpořit členské státy. Pracujeme na tom. Ale myslíme si, že toto je nutný první krok. A doufáme, jak už jsem říkala, že směrnice zůstane dostatečně ambiciozní a flexibilní, že se nám je podaří rychle schválit, abychom pak mohli pracovat na těch ostatních prvcích. A samozřejmě na tom jako komise také rádi budeme pracovat. Pak tady byla konkrétní otázka na ty profese, na ta povolání. Mám údaje za rok 2013, pardon, 14, pokud jde o povolání. Samozřejmě jedna z kategorií jsou manažeři vrcholoví vedoucí pracovníci, administrativní, správní pracovníci, další odborníci, vědecké inženýrské profese, zdravotníci, učitelé, business, administrativa a tak dále. Ale v tom posouzení dopadů máme celou přílohu s těmito údaji. Já tady myslím, reakce v jednotlivých zemích tady nemohou být úplně otevřená, ale nic k tomu možná může něco říct, když bude chtít. Ale samozřejmě většina členských států úplně nechce opustit svůj národní systém. To není překvapivé, není to novinka. Taková diskuze se vede u všech směrnicí v oblasti legální migrace, ale musím říct, že je také řada členských států, které uváděly, že pokud ten nástroj bude dost flexibilní a dost inkluzivní, neměli by problém s tím, že by se vzdali svých národních systémů. Není jich většina, ale stejně je důležité, že zásadní bude obsah tohoto návrhu, až se budou členské státy rozhodovat, jestli jsou připravené vzdát se národních systémů nebo ne. Takže já myslím, že chceme pracovat na obsahu, chceme jako komise, jak už jsem říkala, aby byl co nejambicioznější, nebo možná ještě ambicioznější a flexibilnější než ten náš návrh. Ale já myslím, že tato diskuze proběhne na závěr celého procesu. Doufáme, že na základě obsahu A výzva, před kterou stojíme a naše ambice spočívá v tom, abychom dosáhli toho, že národní systémy nebudou nutné, protože bychom měli program, systém, který zahrne všechny situace a poskytne dostatečnou flexibilitu. S tím, že tam samozřejmě bude nezbytná harmonizace na evropské úrovni. Mnohokrát děkuji, to je vše, co k tomu v této fázi mohu říct. Ale já myslím, že tato debata bude probíhat až do konce vyjednávání. Děkuji. Uh, Thank you. Well, first let me say... Profesor Martin, děkuji. Nejprve čistě z vědeckého hlediska nic nenasvědčuje tomu, že by národní systémy byly efektivnější nebo úspěšnější sami o sobě. Úspěšnější než nějaký nadnárodní či evropský systém. Máme fakta o tom, že anglosaský systém je efektivnější z hlediska vysoce kvalifikovaných migrantů, efektivnější než systémy kontinentální Evropy. To do, ča, to do jisté míry souvisí s migrační politikou a souvisí to s ekonomickými faktory, které nejsou navázány na migrační politiku. Je tedy důležité si to vyjasnit. Druhá věc. Jsem přesvědčen, že Existují velmi dobré politické a ekonomické argumenty pro systém lega- a pracovní migrace EU. Nemít žádný mezinárodní režim pro pracovní migraci v EU nemá v současném kontextu smysl. A systém EU umožní překonat některé ekonomické, eh, politické nebo kulturní překážky, které jsme zmínili v naší práci. Jsou to překážky, které činí EU méně atraktivní pro kvalifikované migranty. Takže moje odpověď zní ano, abych začal od začátku. Modrá karta z roku 2009 nefungovala, na tom se shodneme. A jelikož potřebujeme evropský systém potřebujeme změnu modré karty, ale otázka zní, jak zajistit, aby ten velký skok předu se skutečně stal, abychom se vyhnuli těm kosmetickým změnám. Jak skutečně zajistit, aby se to stalo? A samotná modrá karta nestačí. Současný návrh ovšem řeší mnoho důvodů, proč předchozí modrá karta selhala. Nicméně je to postupná úprava po drobných krocích a myslím si, že zásadním způsobem nezmění podobu pracovní migrace v EU. Když se podíváme na posouzení dopadů, tak vlastně k té zásadní změně nedojde. Takže otázka zní, jak přejít ke komplexnímu přístupu k pracovní migraci v EU z hlediska pracovního trhu. To zachází nad rámec modré karty. Když se podíváme na tento rámec, všichni se, myslím, shodneme na tom, že hlavním problémem je nedostatek flexibility současných režimů, zejména modré karty EU. Při nejmenším v první fázi je tedy podle mě důležité zajistit, že dáme modré kartě více flexibility, ale nestratíme tu flexibilitu, kterou již nám dnes zajišťují národní režimy. Víme, že evropské instituce nejsou oblíbeným obhájcem národních hodnot, ale při nejmenším tady je proto dobrý argument, protože ty národní režimy jsou mnohem flexibilnější, při nejmenším proto, že je možné je měnit velmi rychle. Takže musíme to správně pochopit. Je pravda, že nové návrhy z hlediska flexibility zacházejí mnohem dále než ten předchozí návrh. Rozšiřuje se skupina potenciálních příjemců, máme tu zaměření na držitele modré karty, snížení nákladů, ale pořád je to velmi restriktivní nástroj. Nezapomeňme, že pořád je to velmi rigidní restriktivní nástroj, neuvažuje tolik o potřebách trhu práce, ale spíše jde o ty politické překážky, o kterých mluvila paní Gomez. Ano, je jasné, že to vychází z DG Home, z hlediska kompetencí a tak dále. V tomto smyslu hlavní priorita v tomto nástroji už je dána tím institucionálním rámcem, v němž byl navržen. A proto si myslím, že je důležité to, co jste velmi dobře řekli. Zamysleme se nad tou zásadní změnou v pracovní migraci v EU. Je potřebná, ano, a modrá karta může být podle mého názoru součástí tohoto balíčku, ale nemyslím si, že by bylo modré, že, že, že by bylo dobré upustit od flexibility, které, která již existuje. To by bylo riskantní. A poslední věc. Pokud potřebujeme evropský systém, pak v dlouhodobém horizontu je klíčová otázka rozdělení kompetencí. Klíčová otázka, nebo zamysleme se nad tím jinak. Pokud máme vytvořit nástroj pro evropskou politiku trhu práce, pak znovu nevyhnutelně budeme stát před tím, že kompetence jsou na vnitrostátní úrovni. Jde o přijímání migrantů jako pracovníků. A proto říkám, že z hlediska současného rozdělení kompetencí, kdy hlavní kompetence zůstávají v rukou členských států, má smysl podle mě kombinovat úroveň EU, to je podle mě potřeba, reaguje to na různé potřeby a jiné potřeby než národní režimy, ale zachovejme na druhou stranu také národní režimy, protože reagují na současné rozdělení kompetencí. Jakmile bude prokázána ta přidaná hodnota, můžeme přejít do další etapy, kdy ty národní režimy už nebudou nezbytné. Pokud dovolíte pár slov k té otázce restriktivního přístupu, eh, protože ten návrh pochází od DG Home. S tím naprosto nesouhlasím. Mohu říci, že jsme vedli podrobné diskuze a konzultace s kolegy z DG Employment, Equin, DG Growth a jak víte, bavili jsme se také eh, s ekonomickými aktéry, odbory, experty. Takže samozřejmě respektuji vaše stanovisko a váš pohled na vnitrostátní režimy, ale nemohu akceptovat argument, že ten restriktivní přístup je daný DG Home. Ten návrh je návrhem komise, konzultovali jsme v rámci komise a také s externími stranami a myslím, že to ten návrh dobře odráží. Skutečně jsme dobře zohlednili a začlenili do něj vstupy různých zainteresovaných stran, také od e OECD, ale také jsme se zabývali aktéry z oblasti ekonomiky, pracovní migrace a tak dále, z oblasti zaměstnanosti. Takže ať už si o některých ustanoveních myslíte cokoliv, ten návrh je vyvážený a nemá restriktivní přístup. Je to návrh komise samozřejmě a uvidíme, jak to s ním nakonec dopadne. Ale jsem přesvědčena, že ten návrh je vyvážený a reaguje na potřebu EU přitáhnout eh, eh, vysoce kvalifikované pracovníky. Samozřejmě eh, s pojistkami na vnitrostátní úrovni, ale také odráží argumentaci na úrovni pracovní politiky. To chci zdůraznit bez ohledu na to, jak posuzujete to či ono ustanovení. Děkuji. Tolik tedy na obranu DG Home. A předtím, než panelisty propustíme a dostaneme se k otázce členských států a k otázce toho, jak ty jednotlivé modely ovlivňují selhání první verze modré karty. Zareaguji ještě na otázku paní Spinelli a paní Grisbeck. Ty položili velmi citlivou otázku, jak s tím naloží rada a proč tedy máme takto postavený návrh a kam míří? Myslím, že stínoví zpravodají se tomu věnují velmi zodpovědně. Bohužel tu všichni nemohli zůstat, zůstat do konce diskuze, ale velice důležité je také, jak se k tomu návrhu postaví parlament. Parlament a stínoví zpravodají dobře chápou, že jsou tu nedostatky v ustanoveních, které se týkají velmi kvalifikovaných pracovníků v EU. Máme tu jednotlivé modely členských států, o tom uslyšíme v další sekci, ale ve světě panuje velká soutěž. Byl tu zmíněn anglosaský systém, mluvilo se tu o Spojených státech a dalších. Vždy, když jsme mluvili o legální migraci, jsme mluvili o studentech, výzkumnících, měli jsme tu další návrhy jako sezónní pracovníky, ale to jsou drobné krůčky, postupné, postupné kroky. A vždy si musíme klást otázku, jestli je v naší kompetenci eh, zabývat se těmito drobnými kroky na úrovni EU. A v konečném důsledku to nevede k velkým změnám. Chceme ale porozumět tomu, že nám jde o to přitáhnout do EU pracovníky a chceme k tomu nabídnout nějakou přidanou hodnotu, jako například mobilita uvnitř EU. Ale zároveň je to otázka, kde mají kontrolu členské státy. Paní Spinelli mluvila o situaci na radě, o tom, kde je to pro radu citlivé, ale jako parlament nemůžeme komplexně roky diskutovat o legální migraci a pak to řešit pouze drobnými krůčky, jako jsou sezónní pracovníci a podobně, nebo výzkumníci. To vše jsou velmi omezené návrhy, tím nechci nikoho kritizovat, ale je to tak. Takže je důležité zasadit tu omezenost těchto návrhů do kontextu. Myslím, že profesor Martin často mluvil o restriktivnosti, o restrikcích. Ta otázka ambicí, to je velmi relativní. Záleží na tom, čí jsou to ambice. A důležitá otázka zní, jak analyzovat ten návrh ve vztahu k členským státům a ve vztahu k tomu, jakou přidanou hodnotu má pro EU. Velice důležité je, abychom v EU dobře pochopili roli Evropského parlamentu a to, odkud ten návrh pochází. Abychom správně se chopili toho úkolu řešení toho přeskumu. K tomu musíme zvážit modely členských států a jak potom ta revize může fungovat. Hlavním zástupcem je tu Švédsko. Pokud mohu posuzovat Švédsko má výborný model, to bych asi neměl říkat, ale tedy čeká nás příklad dobrého švédského modelu. A pak také je velmi zajímavý model Německa, protože tam Německo se velmi eh, výrazně chopilo modré karty a čeká nás také situace v Itálii. Takže podívejme se teď více na ty modely členských států. Chci velmi poděkovat prvnímu panelu. Děkuji všem za prezentace a poskytnuté informace. A prosím členy druhého panelu, aby přišli na pódium. Budeme pokračovat. So colleagues, let's, um, let's keep going. It's a Monday afternoon, so I know everyone... Uh... Kolegyně a kolegové, vím, že v pondělí k večeru jsme všichni unavení, takže budeme pokračovat dál, ať to zvládneme. Čeká nás tedy druhý panel. Jak jsem předeslal, Zaměříme se nejprve na švédský systém. Chci přivítat naše další panelisty. První řečnicí je Karin Ekenger, odbornice na trh práce ze Svazu švédských podniků. Je také členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru. Bude hovořit o kompatibilitě modré karty, nové modré karty se současnou švédskou legislativou. A mohu vám tedy nejprve dát slovo. Prosím, vítejte. Děkuji za slovo. Jsem velmi ráda, že mohu být mezi vámi. Budu hovořit švédsky. Ve Švédsku jsme před téměř osmi lety zavedli režim, který mnozí z hlediska pracovní migrace chápou jako velmi velkorysý, velmi vstřícný. A ráda bych se teď v několika minutách věnovala kontextu tohoto systému, protože si myslím, že skutečně stojí za to vyzdvihnout, že stojíme před společnými výzvami, ale ten kontext je vždy místní. Ve Švédsku máme dlouhodobou a celkově pozitivní historii pracovní migrace. V 50., 60. a 70. letech k nám mířila značná pracovní migrace z dalších evropských zemí. Pokud jde o rozšíření EU v roce 2004, my jsme byli jednou z mála zemí, které nezavedly žádné přechodné režimy nebo pra- přechodná pravidla. Navzdory tomu Přitom ty imigrační toky ze zbytku EU byly spíše omezené. To mělo samozřejmě velmi rozmanité důvody, mohly to být jazykové znalosti a mnohé další příčiny. Ale skutečnost byla taková. Zároveň stojíme před nedostatkem pracovních sil a nejde jenom o vysoce kvalifikovanou práci, ale jde o nedostatek pracovních sil v mnoha různých oblastech. Také samozřejmě potřebujeme sezónní pracovníky, zejména v zemědělství. Potřebujeme kvalifikované pracovníky například ve stavebnictví nebo v gastronomickém průmyslu, čili je to široké spektrum pracovníků. A souběžně s tím máme celkem mnoho podniků s mezinárodním zaměřením. A to je kontext režimu, který jsme zavedli před několika lety. Takže jsme byli mezi prvními, kdo se přesunuli k režimu zaměřenému na poptávku. Od roku 2008 naše imigrační agentura vydávala asi, eh, vydala asi 120 tisíc dočasných pracovních povolení. A v současné době máme asi 18 tisíc státních příslušníků třetích zemí, kteří ve Švédsku pracují přičemž asi polovina z nich působí ve vysoce kvalifikovaných profesích, tedy v profesích, kde je předpokladem akademické vzdělání. Ale řada dalších pracuje v oblastech vyžadujících jiné typy kvalifikací, odborných kvalifikací. Tento systém máme již, jak jsem řekla, asi 8 let a od té doby asi 7 tisíc lidí pracovalo ve Švédsku s dočasným pracovním povolením dost dlouho na to, aby se mohli přihlásit, aby se mohli hlásit o trvalé pracovní povolení. V rámci tohoto režimu s tímto typem pracovního povolení teď pracuje ve Švédsku asi 20 tisíc lidí. Z těch 18 tisíc, kteří nyní mají dočasné pracovní povolení, asi 6 tisíc jsou odborníci na počítače, asi 2 tisíce jsou odborníci ve strojírenství. I když jsme tedy relativně malá země, podařilo se nám přitáhnout celkem velký počet kvalifikovaných pracovníků a to je pracovní síla, na kterou se zaměřuje režim modré karty. ale samotných modrých karet máme ve Švédsku velmi málo. Napočítala jsem jich jen osm. Takže v zásadě spoleháme na náš vnitrostátní systém, je pro nás velmi důležitý. Teď bych přešla ke struktuře našeho systému a zkusím ho porovnat se směrnicí o modré kartě. První klíčový bod je ten, že máme široký systém, velice široce pojatý. Stejná pravidla se vztahují na pracovníky, ať, jsou, ať už jsou vysoce kvalifikovaní nebo ne. Tedy pravidla pro všechny. Zatímco režim modré karty se vztahuje pouze na vysoce kvalifikované pracovníky. V našem systému mohou zaměstnavatelé sami rozhodnout, koho chtějí z dané třetí země přijmout. Není tu nějaký úřad, který by kontroloval kvalifikace. Jak by to bylo podle směrnice o modré kartě? podle ní je potřeba ty kvalifikace kontrolovat. Čili náš systém spočívá na potřebách zaměstnavatelů a z našeho pohledu je to zásadní rozdíl. Myslíme si, že pokud by se po nás požadovalo, abychom implementovali pravidla podle modré karty, vedlo by to k navýšení administrativní zátěže. Když se podíváme na předpoklady získání pracovního povolení ve Švédsku. Zaměstnavatel definuje, co potřebuje, určí si, jaké má požadavky a koho chce přijmout. Ale pracovní povolení se vydává pouze osobám, které dostávají mzdu a pracují v souladu s podmínkami a pravidly nastavenými v kolektivních smlouvách kolektivních smlouvách vztahujících se na dané odvětví švédského pracovního trhu. Také samozřejmě můžete pracovat na plný nebo částečný úvazek, samozřejmě pokud vám to stačí k obživě. To jsou tedy hlavní požadavky a předpoklady. Na to bychom neměli zapomínat. Na místo mzdového Prahu máme provázání s obecnými podmínkami trhu práce ve Švédsku. Zatímco modrá karta má mzdový práh a to je v našem systému velmi cizorodé. Takže využíváme náš systém a zatím modrá karta neměla žádný zásadní dopad. Náš systém je mnohem flexibilnější, protože nemáme žádná omezení toho, jak krátké může být pracovní povolení. Nemáme ani žádná pravidla v tom smyslu, jak dlouhé období musí uběhnout předtím, než je vaše pracovní povolení obnoveno. Na poprvé získáte povolení na dva roky, pokud se přihlásíte, pokud se ucházíte o prodloužení, dostanete další dva roky a ve zvláštních případech může být dočasné pracovní povolení prodlouženo o další dva roky, ale to je samozřejmě také na zaměstnavateli, který určuje, jak dlouho daného pracovníka potřebuje. Tím se dostávám k závěru. Samozřejmě jsem zmínila jen několik aspektů našeho systému, protože 10 minut není příliš dlouhá doba. Ale to jsou ty zásadní prvky, které jsou pro nás důležité. Vláda i trh práce, zástupci trhu práce se shodnou na tom, že bychom si náš systém nejraději ponechali. A rádi bychom, aby byl současný návrh reformy modré karty změněn. Chtěli bychom si par- paralelně uchovat náš systém, jinak by, bychom byli nuceni mít ve Švédsku dva systémy, jeden pro vysoce kvalifikované pracovníky a jeden pro ty ostatní. A museli bychom vytvořit nové agentury a úřady, které by prováděly kontroly. Takže pro nás by to znamenalo obrovskou administrativní zátěž, kterou nyní řešit nemusíme. Pak je tu řada otázek kolem mzdových prahů. Něco z toho už se vyjasnilo, ale náš sociální model je takový, že mzdový práh je tu cizorodým prvkem a myslíme si, že by si každý členský stát měl určit, zda chce používat mzdový práh nebo ne. Jestli místo toho použije radši vlastní pravidla. Děkuji. Já vám děkuji. Výtečně jste dodržela časový limit desíti minut. Je zajímavé tedy se zaměřit na to, jak toto může fungovat, ty paralelní systémy. A určitě bude také zajímavé si vyslechnout příklad Německa, Videoguys, nám a vysvětlí tedy, proč se modrá karta v Německu těší větší oblibě než ve zbytku zemí. Pan Geis je hlavním ekonomem v Kolínském institutu pro ekonomický výzkum a pracuje také v rámci hospodářského sociálního výboru EU na zprávě na cestě k ucelené politice EU. Děkuji a budu hovořit německy. Um, Málo kdy se mě lidé ptají, proč nějaké politické opatření funguje. Většinou se mě ptají, proč nefunguje. Takže není vůbec jednoduché vysvětlit, proč něco funguje. Když se podíváme na modrou kartu v Německu, Německo od roku 2012 vydalo 80 všech modrých karet. Takže v Německu ten systém zafungoval docela jinak než v jiných zemích EU. Dva, dvě věci jsou tu velmi důležité. Proč Německo vydalo tolik modrých karet? Za prvé, Německo je prostě největším členským státem a dá se očekávat, že tedy Německo vydá více modrých karet než jiné země. A druhá věc, máme velkou poptávku po pracovních silách. V roce 2014 jsme měli největší eh, zaměstnanost, respektive nejnižší nezaměstnanost v EU byla tu tedy velká poptávka po pracovních silách, takže eh, Německo má větší poptávku. Ale to ještě pořád nevysvětluje, proč Německo vydalo 80 všech modrých karet. Když byla modrá karta zavedena, Německo přijalo jasné rozhodnutí v tom smyslu, že systém pracovní migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků se bude opírat právě o tu modrou kartu. Takže strategicky to bylo důležité rozhodnutí a na počátku roku 2012 bylo Německo ve zvláštní situaci. Neměli jsme zatím takovýto systém, ale potřebovali jsme pracovní síly. Když se podíváme na hospodářský vývoj v Německu, a to je potřeba, abychom pochopili kontext, tak po roce 89 jsme měli jakýsi boom, ale, na, ale potom později v 90. letech se hospodářská situace pozvolna zhoršovala. K drobnému ožití ekonomiky došlo po roce 2000, ale to nebylo udržitelné, takže situace po roce 2000 se stále zhoršovala Měli jsme až 5 milionů nezaměstnaných, to bylo v roce 2005, takže byla tu dlouhá fáze, kdy se hospodářství dařilo stále hůř, ale proto jsme se museli zaměřovat na tvorbu pracovních míst pro domácí pracovníky a nebyla vůbec diskuze o tom přilákat někoho ze zahraničí. Ale pak v roce 2005 došlo k velkým reformám, k velké změně v Německu. Díky tomu se nám snižovaly postupně počty nezaměstnaných. Nevím, jak k tomu přispěla reforma systému Hartz 4, to není úplně relevantní, ale pak došlo k postupnému klesání nezaměstnanosti až po krizi v roce 2008-2009. Pak došlo k jistému nárůstu počtu nezaměstnaných, ale pak byla situace znovu méně problematická. Už v roce 2010 zase počty nezaměstnaných klesaly. Zase v té době bylo rozhodnuto o modré kartě a byla postupně zaváděna. Ta směrnice měla být implementována už v roce 2011, ale v Německu se to stalo až v roce 2012. A byli jsme v situaci, kdy už bylo jasné, že krize Německo zasáhla velmi málo a nezaměstnanost je celkem nízká nečeká se její nárůst a zároveň vznikla potřeba pracovních sil, zejména v technických oblastech a ve zdravotnictví. Když se podíváme na vývoj imigrace do Německa, tak ten obrázek je docela jiný. Počátkem 90. let byla imigrace celkem intenzivní, ale to byli vlastně takzvaní pozdní vysídlenci, vlastně Němci, kteří se vraceli do Německa a tento příliv poté ustal. Dokonce posléze našl, eh, eh, nastala čistá emigrace. Takže Německo potom přestalo být chápáno jako země přijímající přistěhovalce. Takže pak jsme provedli reformu státního občanství, takzvanou zelenou kartu, která ale byla málo účinná. A zavedli jsme v roce 2005 nová pravidla pobytu, které vytvořily nové podmínky. Také jsme měli v roce 2011 zákon o uznávání, ale situace byla už taková, že Německo, Německu chyběl moderní rámec pro vysoce kvalifikované přistěhovalce, pro vysoce kvalifikované pracovní síly. Byli jsme si tedy vědomi toho, že potřebujeme nové opatření s novým názvem. Rok 2011 byl tedy přelomem, bylo přijato rozhodnutí o modré kartě. Ta má pro nás některé výhody. Bylo to právo EU, takže jsme to museli zavést do našeho systému tak jako tak. Dále modrá karta velmi dobře zapadala do německého trhu, protože byla mnohem liberálnější než to, to co jsme měli do posud, ale nebyla příliš liberální, takže bylo možné ji prosadit. Takže bylo jednodušší prosadit právo EU, protože migrační otázky musí jít přes spolkovou radu. Národní systémy je čím dál těžší dostat přes obě komory, takže bylo jednodušší touto cestou. Ale modrá karta zároveň nebyla to jediné, co přišlo v roce 2012. Také jsme se věnovali legislativě o imigraci. Od roku 2012 máme eh, povolení k pobytu pro uchazeče o pracovní místa. Máme tu ovšem čísla, která nejsou kvantitativně významná, ale kvalitativně se tu otevřel zcela nový rozměr. V podstatě jde o přistěhovalectví orientované na potenciál. A zavedli jsme také webové stránky Make it in Germany. To je tedy proto, abyste pochopili, co to bylo za rozhodující rok, ten rok 2012. V tomto kontextu byla modrá karta v podstatě tím správným rozhodnutím v daném okamžiku. Ale není to jediné povolení k pobytu pro vysoce kvalifikované pracovníky. V Německu máme také povolení k pobytu pro kvalifikované vydělečně činné podle odstavce 18, eh, paragrafu 18 odstavce 4 zákona o pobytu, pardon, zákona o uznávání, ale to jsou pravidla, která jsou velmi komplikovaná, mají tedy velké nevýhody oproti modré kartě. Jde také o prostor pro rozhodování. Udělení Eh, povolení k pobytu je ovšem v Německu decentralizované, takže když jeden orgán rozhodne tak a ve stejném případě druhý zase rozhodne jinak, je to velmi složité, zatímco kritéria pro modrou kartu jsou naprosto jasná. Národní systémy také byly zaměřeny na příliš vysoký počet skupin osoby s různými kvalifikacemi, spatří, spadá tam také mezinárodní výměna. Takže množství specifických pravidel. A snažili jsme, když jsme se to snažili sepsat, vyšlo to na 10 stránek, takže je těžké vyhodnotit fungování těchto různých povolení k pobytu. V tomto kontextu byla modrá karta něčím novým, něčím mnohem příznivějším. Jsou tam jasná pravidla, osoba musí mít ukončenou vysokou školu a splňovat další jasně dané podmínky. Je jasné, jaká je cílová skupina. A to je v neposlední řadě důvod, proč se Německo rozhodlo pro modrou kartu. Bylo to to, co nám v národním systému chybělo. Není ovšem jednoduché spočítat, kteří držitelé modré karty jsou ještě v některých národních režimech, nebo také musíme pochopit, že někteří šli cestou národních pravidel a mohli by mít také modrou kartu. Pokud jde o diskuzi o modré kartě, v Německu nikdy nebyla v popředí ta evropská dimenze, ale šlo o co nejlepší přístup na německý trh práce. Švédsko v té době mělo svůj systém, Německo ho nemělo naopak. Takže v podstatě je to jakási šťastná náhoda, že ta modrá karta přišla do Německa vlastně v pravou chvíli. Nicméně ta úprava dobře odpovídala potřebám německého trhu práce. Proto u nás byla taková poptávka po modré kartě. Otázka ale je, jak by se od nás mohly inspirovat jiné země. Jde o to přijmout opravdu rozhodnutí ve prospěch modré karty a pak na to nastavit svou strategii. To rozhodnutí musí vycházet z kontextu trhu práce a zároveň pokud už v dané zemi funguje něco lepšího, neměla by být země nucena převzít modrou kartu. Děkuji. Já vám velice děkuji a na závěr pohovoří Alberto Guariso, který je italským právníkem a nebude se zaměřovat pouze na italskou situaci, ale na to srovnání, proč eh, nemít jenom národní systémy, ale jít cestou evropské modré karty. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Jakožto právník budu hovořit zejména o těch právních aspektech témat, která jsou tu dnes projednávána, ale zároveň tady se zaměřím i na ten italský pohled, na naše zkušenosti. U nás e, jsou výsledky uplatňování směrnice velice, velice omezené. A v poslední údaj z prosince 2015 e, prokázal, že jsme vydali 409 e, modrých karet a musím ještě jednou připomenout, že tedy výsledky u nás jsou opravdu omezené. V samotném kontextu, v samotné struktuře totiž máme i určité problémy s absorpcí Dále zaznamenáváme problémy s tím, že mnoho kvalifikovaných lidí od nás z Itálie odchází do jiných zemí. Dále se o nás málo investuje do oblasti výzkumu a internacionalizace eh, těchto otázek je i na úrovni samotné Itálie velice omezená. My jsme se snažili u nás zavést určité flexibilní aspekty, které nám ta směrnice umožňovala. Modrá karta je vyloučena ze systému kvót, tedy náš národní systém u nás e, funguje na systému kvót a aby pracovník k nám e, dorazil už, e, když má dohodnutou nějakou práci, to znamená, že nemůže přijít do země bez toho, aby už měl dohodnutou nějakou práci. No a eh, jak říkám, u nás ten systém modré karty nespadá pod oblast kvót, to znamená, že kdykoliv v průběhu roku takovýto pracovník může přijít a eh, modrá karta by pak mohla být v podstatě jediným takovým kanálem možností a my doufáme, že do budoucna tedy bude možné přijímat takovéto pracovníky mimo kvóty, ale zároveň tedy využívat i ty samotné naše kvóty. Po dvou letech mají takovýto pracovníci přístup na pracovní trh a minimální plat je 24 700 eur, což je takový plat, který je v podstatě kompatibilní i s jinými profesemi u nás. Nicméně, jak jsem říkal, ta karta u nás neměla velký úspěch. My jsme se snažili hledat určité flexibilní aspekty, které by podle našeho názoru měly být brány v potaz i právě v průběhu té reformy. Co se týče schvalování příslušným orgánem, tady my bychom byli proto, aby podnik mohl provést určitou autocertifikaci, to znamená, že by podnik, který je součástí nějakého průmyslového združení, tak by mohl toho vysoce kvalifikovaného pracovníka přijmout, aniž by se to muselo někde nějak prověřovat. To znamená, ten podnik sám prověří, prokáže, že podmínky zákona byly splněny. Za druhé, měl by se umožnit přístup takovým pracovníkům, kteří působí v inovativních podnicích, ve startupech, Tedy samozřejmě jsou to naprosto legální podniky, ale kde se jedná i o vykonávání autonomní práce, kde se tedy nejedná o ten klasický vztah nadřízený, podřízený. Dále máme eh, také zájem i o blokové aktivity, to, eh, pardon, in loco, to znamená, že ten, kdo um, se vzdělával, tak i taková ta osoba by měla mít tedy právo k nám přijít. To znamená, i pokud tedy měl nějaké vzdělávací kurzy v zahraničí. Pokud ale tedy zvážíme, že pokud u nás platí ten systém kvót, vnímáme to, že tento systém kvót je neúspěšný. A my jsme se snažili zrušit i jeden pojem, který v podstatě byl zahrnut v legislativě, a to byl výraz týkající se, já si tady nejsem jistý, jak to přeložit, tady se jednalo o propojení mezi vzděláním a odbornou kvalifikací. To znamená, že vzdělání nemusí být to samé jako následná odborná kvalifikace. Odborná kvalifikace souvisí s prací, nicméně ze zkušeností e, se to prověřuje na základě zkušenosti a ne nabitého vzdělání. A já si myslím, že tady návrh kráčí tímto směrem e, s tím, že co je důležité, je tedy to, že do té reformy se zavádí výraz zkušenost. A v našem italském systému, a myslím si, že i jinde, je důležité to, že kolektivní vyjednávání nefunguje nebo pardon, kolektivní smlouvy e, zmiňují to, že důležité nejsou tituly, ale důležitá je zkušenost pracovníka. Takže si myslím, že to je aspekt, který by eh, nám pomohl zflexibilnit celý ten kontext. Dále samozřejmě eh, tu vyvstávají další otázky Například otázka vnitrounijní mobility. Tady všichni souhlasí s tím, že je to velice důležitý aspekt. A pro nás, pro Itálii i další zemi, které fungují podle kvót, i eh, co se týče dlouhodobého pobytu, tak pokud držitel modré karty dostane dlouhodobé povolení k pobytu, ale pokud nejsou kvóty, tak eh, taková ta osoba k nám nemůže přijít. A nemůže k nám přijít do té doby, kdy nebudou dostupné kvóty. Pracovník s modrou kartou se bude moci díky mobilitě volně pohybovat v rámci EU protože pak nebude záviset na jedné konkrétní zemi. Nicméně náš současný systém je takový, že prostě u nás platí kvóty. To znamená, že ten bývalý držitel modré karty bude moci jít i do země, kde platí kvóty pro dlouhodobý pobyt. To znamená, že si zachová tu možnost vol, uh, volného pobytu. A co je tady důležité, je ta možnost, eh, aby příjemci mezinárodní ochrany mohli získat modrou kartu. V Itálii 25 eh, příjemců jsou právě ti, kteří jsou pod ochranem eh, mezinárodního práva a já si myslím, že tady ale ztrácíme ze zřetele jeden významný aspekt, tedy, že by tady neměli být jen příjemci mezinárodní ochrany, ale i ti, kteří jsou pod ochranou vnitrostátního práva. Další aspekt, rovnost zacházení. Ti, kteří nám, k nám přicházejí, tak je třeba pro ně zajistit rovné zacházení. Nová směrnice této věci zmiňuje přístup eh, k veřejnému zaměstnání, což je důležitý kanál pro kvalifikované pracující. Nicméně u nás je to tak, že z těch 400 eh, držitelů modré karty, tak ti se nemohou zúčastnit eh, veřejných konkurzů ten nový návrh právě odstraňuje nový dodatek, co se týče veřejných aspektů. To znamená, že je tu možnost přístupu a, a že mohou získat i sociální zabezpečení. Samozřejmě dávky se nevynakládají, pokud mají dostatečně vysoký plat. U nás je to těch 24 tisíc. A pak ale samozřejmě tyto osoby mohou mít i přístup k sociálním dávkám, takže si myslím, že je důležité, aby tu byl nějaký dodatek, s kterým se počítá i u dlouhodobého pobytu, to znamená nařízení 882 A tento odkaz eh, je takovým palčivým aspektem, protože z hlediska potřeby regulace těch jednotlivých typů dávek, které daná osoba u nás může obdržet, takže by bylo možné tam zapracovat i takovýto eh, rozsáhlejší koncept. Děkuji vám a eh, paní Beckstrom. Thank you, chair, and thanks to all. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kdo se dnes odpoledne účastní slyšení v našem výboru. Pro nás je skutečně důležité vyslechnout si vaše zkušenosti. Připadá mi trošku divné mluvit švéd, mluvit anglicky, když tady máme zástupce Švédska, takže přejdu do švédštiny, nasaďte si prosím sluchátka. Je opravdu velice příjemné, že jsme tady pro změnu měli za stolem Švéda, který mluví švédsky v tomto výboru. To je opravdu moc dobré, Karen. Švédsko je země, která je často v mnoha ohledech jedinečná. A skutečnost, že jenom 8 z 18 tisíc osob, které pracují ve Švédsku, pracuje na základě modré karty, to asi znamená, že ten náš systém funguje celkem dobře. Samozřejmě to všechno souvisí s tím naším švédským modelem, modelem, který máme jenom ve Švédsku. Všichni, kdo působí na trhu práce, se prostě dali dohromady a dohodli se. Dohodli se na tom, jak bude probíhat kolektivní vyjednávání. Celoevropsky to asi těžko může fungovat, můžeme se o tom nechat zdát, ale realitou to asi nikdy nebude. V současné době dochází ke globální soutěži o pracovní síly. Vysokokvalifikované i nízkokvalifikované pracovní síly. A když sledujeme, co se odehrává v jiných částech světa, třeba ve Spojených státech, kde všichni vědí, co je to zelená karta. Když se zeptáte kohokoliv ve Spojených státech, co je to zelená karta, budou to vědět. I tady v Evropě bude spousta lidí vědět, co je to zelená karta. Ale těžko byste asi našli nějakého Evropana, který by věděl, co je to modrá karta. A rozhodně není atraktivní. Musíme udělat něco pro to, abychom zajistili, že využívat to bude jenom Německo. Já myslím, že by bylo lepší, kdybychom vymysleli nějaký model, který zohledňuje i to, že žijeme v době globální soutěže. My jako Unie se můžeme spojit cíle, abychom přilákali pracovníky, které potřebujeme. Asi před deseti lety jsem eh, mluvila s premiérem Sri Lanky a ten mi tehdy říkal, že Evropská unie je velice populární, ale teď na popularitě ztratila nejenom pro kvalifikované pracovní síly, ale také z pohledu studentů a výzkumných pracovníků. A to rozhodně musíme mít na paměti. A neplatí to jenom pro Sri Lanku, ale i pro ostatní země na světě. Studenti, výzkumní pracovníci odcházejí do jiných částí světa. A já mám proto otázku na vás na všechny. Co můžeme udělat, abychom zajistili, že lidé budou chtít přijet do Evropské unie? Premiér Sri Lanky říkal, že lidé raději pojedou do Číny, do Austrálie, do Spojených států nebo do Kanady, pokud chtějí se věnovat výzkumu nebo žít nebo tam studovat. Zelenou kartu znají všichni, ale náš systém ne. Tak jak zajistit atraktivitu Evropy? Vidíme, že ta otázka atraktivity a značky modré karty v porovnání se zelenou kartou je věc, já nevím, kolik kolegu tady bylo, když Franco Frattini spustil tu takzvanou modrou kartu, ale už tehdy se o tom mluvilo. O tom, že bychom mohli mít něco takového, jako je zelená karta. Bylo to velmi ambiciozní. Samozřejmě nikdo nečekal, že bychom mohli mít něco úplně stejného. Ale teď potenciálně trpíme důsledky toho, že nemáme něco, co má dobrou image. A prohráváme, pokud jde o ty mezery z hlediska výzkumných pracovních syn a také studentů a výzkumných pracovníků, kteří si zvolí spíš třeba Kanadu nebo Spojené státy. Chtěl jsem to zdůraznit, protože nechci, abychom to viděli jenom z negativní stránky, už se o tom mluvilo a já vím, že o tom jen tak mimochodem samozřejmě, ale mluvila také Laura Corrado, jak to bylo při té, nebo u té původní modré karty. Já jsem rád, že to tady znovu zaznělo. Klode, můžu ještě říct? Z pohledu Švédska, co bychom museli udělat, abychom zajistili že jenom 8 ze všech lidí, které potřebujeme, aby přijeli na, do Švédska, přijede na základě modré karty. Co bychom mohli udělat pro to, aby byla modrá karta atraktivnější? Ze švédského pohledu. Já vám povím jeden, jeden takovou příhodu. Byla jsem ve Spojených státech a ve Washingtonu jsem měla taxíkem s nějakým člověkem, měla jsem na letiště a věděla jsem, že ten taxikář není ve Spojených státech moc dlouho a ptala jsem se, máte zelenou kartu, jak jste ji získal? On říkal, já jsem mi vyhrál loterii. Takže i tohle, já neříkám, že bychom měli mít loterii pro modré karty, ale ta atraktivita je celosvětová, atraktivita zelené karty. A musíme udělat něco pro to, abychom to zdůraznili. Aby to ani v Evropě nebylo tak zlé. Já asi nebudu nikoho pozvat k tomu, aby předkládal pozměňovací návrh na zavedení loterie, ale je to pravda je to jedna z možností, jak získat zelenou kartu. Nebude z toho sice švédská debata, ale další máme švédskou stínovou zpravodajku paní Valero. Ano, já budu taky mluvit švédsky, samozřejmě. Ano, Karin, je opravdu skvělé, že jste mezi námi. Já se říkám, pokud je o další země, proč je tak těžké přemýšlet i o jiných než vysoce kvalifikovaných pracovnících? Já vím, že máme jedinečný švédský model, ale nešlo by prostě pozměnit směrnici o modré kartě, aby zahrnovala víc kategorií pracovníků. Ubíráme se tímto směrem. Víme, že potřebujeme vysoce kvalifikované pracovníky, ale potřebujeme i ty, kteří nejsou úplně kvalifikovaní. A pak je tady třetí skupina já vím, že 10 minut nestačí, abychom mohli probrat i jejich situaci, ale máme také lidi, kteří přicházejí jako uprchlíci. A jakmile jsou v naší zemi nějakou dobu, pracují v naší zemi, a pak je jim zamítnuta žádost o azyl, ale oni už pracují, už nějak přispívají. Takže proč by u nás nemohli zůstat a pracovat místo toho, aby se museli vracet? Protože my jsme ve Švédsku tuhle změnu v zákoně udělali. Lidé, kteří žádali o azyl a byli zaměstnaní, vlastně už jsou samoživiteli, mají stálou práci a přestože byla zamítnuta jejich žádost o azyl, mohou dostat eh, povolení, eh, pracovní povolení, protože už stejně ve Švédsku pracují. Takže proč je tak těžké uvažovat takto? Co by řeklo Německo nebo Itálie? Jak by to ovlivnilo vaši legislativu? musíte se dívat nad rámec té modré karty. Děkuji a měl bych zmínit, že švédský model je velice zastoupený i na schůzkách stínových zpravodajů. Přestože příští stín, nebo další stínová zpravodajka je Italka, Barbara Spinelli. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem se ještě chtěla přesněji zeptat, abychom potom mohli precizněji pracovat s Klódem na této směrnici. Já velice dobře rozumím tomu, že Švédsko se zdráhá akceptovat směrnici, která by zabránila tak flexibilním národním systémům, které výborně fungují. Když se ale dívám na ten nový návrh, vidím, že podle článku 4 mohou členské státy povolit příznivější podmínky, pokud jde o práva pracovníků, a to v několika oblastech. Je to rovnost zacházení, to je článek 15, pak jsou tady práva příslušníků, rodinných příslušníků, článek 16, procesní záruky, článek 10, a také v dalších článcích, ať už jde o dočasnou nezaměstnanost, autorizaci, nepřítomnost na území pozískání statutu dlouhodobého pobytu a tak dále. Takže těch možností je víc. Možností, jak pokračovat ve využití národních systémů. Já jsem se chtěla zeptat paní Ekenger, ale i ostatních, pana Guarisiho a pana Gaisa. Chci se zeptat, jestli by ten nový návrh měl ještě víc rozšířit možnosti pro členské státy, aby povolili příznivější podmínky. Mám na mysli třeba to, že ta nová modrá karta, to přepracované znění, má naštěstí platit i pro eh, poživatele mezinárodní ochrany, ale ne na žadatele o azyl. Zatímco, pokud se nemýlím, podle švédského systému žadatelé o azyl mohou získat pracovní povolení. Švédský systém je z tohoto pohledu konkurenceschopnější nebo soutěživější, abych tak řekla. Jaká další odvětví by mohla být předmětem rozšíření? Nejde o nějaký opt-out. Jde o paralelní systémy, paralelní odvětví. Mám na mysli především to, že existují ustanovení v současném švédském nebo německém systému, která by možná byla příznivější a která by mohla být například součástí návrhu. Třeba to, co je zásadní, to, co říkala kolegyně, paní kolegyně Bodil. A totiž, že by tam měli být zahrnuti i pracovníci s nižší kvalifikací, než jak se to předpokládá v rámci modré karty. Děkuji, dobře. Vrátíme se k našim řečníkům a začneme Karin, prosím. Ano, já budu pokračovat švédsky. Ano, co se týče švédského systému a té možnosti učinit pro žadatele modrou kartu ještě zajímavější, Myslím si, že platový práh byl velmi vysoký a většina těch pracovních migrantů spadá do věkové skupiny 30 až 40 let, jsou na počátku své kariéry, no, přeji si být mobilní a ta platová struktura ve Švédsku možná stížila to tu atraktivitu mm, ve srovnání s jinými eh, zeměmi jako Austrálie nebo Kanada a proto ten platový práh mohl být problémem při spouštění té nebo zavádění té modré karty ve Švédsku. Další věci, ano, jsou tu výhody systému modré karty a v tom stávajícím návrhu ve srovnání s naším národním systémem třeba to oznamování eh, ve lhůtě tří měsíců. To znamená, že asi samotní zaměstnavatele budou mít zájem si prostudovat tento návrh modré karty a třeba zvolí tento systém spíše než ten náš vlastní systém, i když si myslíme, že jako takový funguje velice dobře ale je to taková velice lokální záležitost, když třeba hovoříme o těch zaměstnavatelích, kteří musí učinit rozhodnutí a střetávají se s velice komplexním eh, právním textem a mají rozhodnout, co dále. V tom eh, bodě je pak zjednodušení maximálně důležité. Takže si myslím, že modrá karta tedy ve světle do budoucna mohla eh, jaksi při do hry, ale v tuto chvíli stávající národní systém pracuje velice zapotřebí a ta karta není tak zapotřebí. A je to tedy nějaký systém, který je to paralelně. Jedná se tedy o ty eh, skupiny pracovníků, které ano, my potřebujeme ve Švédsku, ale v jiných zemích to může být odlišné. U nás totiž nepotřebujeme jenom ty vysoce kvalifikované, i ty jiné nižší kvalifikace. A pak, eh, co se týče počtu žadatelů o azyl, které přibírá Švédsko, to také samotné může mít dopad o tom, jak se bude využívat toto nařízení. Je to pobídka proto snažit se opravdu maximálně rychle integrovat, protože pokud jste nepracovali už nějaké čtyři měsíce a do dalšího roku to nemáte žádný příslip o pracovní eh, místo, tak v opačném případě, pokud ten příslip bude, tak to může být velice atraktivní a je to v konečném důsledku pozitivní pro společnost. A my si přejeme tedy, aby takový systém nadále fungoval. Děkuji a nyní pan Weiss. K tématu na nižší úrovně kvalifikací, rozšíření na nižší úroveň kvalifikací. Když se podíváme na demografický vývoj v Německu, potřebujeme velký počet osob té střední kvalifikace, průmyslový mechanik a podobně, až po zdravotní sestry. Narazili jsme totiž na velký problém. Problém je uznávání zahraničních kvalifikací a problém spočívá v tom, že ty dosažené kvalifikace v tom středním pásmu jsou tak rozdílné a tak těžko porovnatelné, že je to velmi problematické. Bude velmi těžké to v modré kartě upravit tak, abychom to zvládli, abychom zvládli porovnat, jaký diplom, dejme tomu, v té střední fázi ze třetího státu nebo z jiné země odpovídá tomu diplomu v Německu. Dále u uprchlíků je to ještě složité v tom smyslu, že jsou tu určité lhůty, přechodná období, ale celkově ty podmínky nejsou o mnoho horší. A možná ještě pár slov k tomu, jak zatraktivnit EU. Pozorovatelé v Německu konstatují, že stále máme velkou poptávku a je potřeba to tedy také projevit navenek. Myslím si, že je potřeba inzerovat takovou tu poptávku. Já vám děkuji, Alberto, prosím. Děkuji. Já jsem rád, že mohu nyní zdůraznit, že u nás nemáme problém s konkurencí mezi národním systémem modrou kartou. My čekáme na nový text směrnice. Já už jsem zmínil, že to řešení problémů je poměrně omezené. Jak jsem zmínil, my používáme ten kvótový systém a proto je důležité, aby ta možnost, o které se tu dnes hovoří, tak aby se rozvinula, abychom ji mohli využít. K tomu, co tu zaznělo, co se týče rozšíření na žadatele, to byl dotaz švédské poslankyně, ano, i v Itálii proběhla podobná diskuze, tedy to, jak vyhodnotit eh, možnosti i pro ty, kteří, mm, kterým byl zamítnut nebo byla zamítnuta žádost o azyl a jak jim tedy umožnit eh, zůstat na národním území. U nás ta diskuze je poměrně omezená, nicméně ten problém u nás je. Nezapomínejme na to, že to ta lhůta, to období proskuma, proskoumávání nejrůznějších aspektů se může ještě protahovat, nicméně ta modrá karta může být eh, jednou z možných odpovědí. Další věc, náš současný systém z pohledu kvalifikací je systémem, který uznává i kvalifikaci, která souvisí i například s tou nižší úrovní, to znamená třeba pracující v cestovním eh, ruchu a podobné. Takže eh, pokud si budeme moci zachovat takovéto aspekty, které nebudou napojeny jenom na titul, ale i se zhodnocením zkušeností dané osoby, tak si myslím, že budeme moci rozšířit a lépe využít tu novou možnost. No a co se týče eh, rozšíření výjimky a, a zrušení té možnosti udělit výjimku politickým migrantům, tady už se jedná také o příjemce národní ochrany a já to opakuji, u nás je jich eh, poměrně hodně. Děkuji všem třem řečníkům. Děkuji, že jste nám poskytli tento zajímavý náhled nejen eh, do těch modelů, ale i o té eh, interakci fungování naší stínový zpravodajové potřebují takové informace pro svoji práci. Ještě jednou vám tedy děkuji a chci vás ujistit, že určitě všechny tyto vaše příspěvky naši stínoví zpravodajové vezmou v potaz. A nyní, kolegové, závěrečná část našeho programu. Pozval bych eh, sem k předsednickom stolu Gertrude Lano, která je, eh, pracuje pro Mezinárodní organizaci pro migraci, je hlavní specialistka na pracovní migraci a lidský rozvoj, takže pohovoří o tom kontextu jaksi z lidské stránky a, a i o tom obecném a migračním kontextu a myslím si, že můžete pohovořit eh, o nějakých 10 minut a poté si vyslechneme ještě příspěvky kolegů, kteří se zatím eh, nezúčastnili eh, té diskuze. Takže paní Lano, prosím, máte slovo. Thank you very much. Um, I have the pleasure. Děkuji. Je mým potěšením být dnešním posledním řečníkem takže se pokusím mluvit stručně. Jmenuji se Chetri Lano, pracuji pro IOM, Mezinárodní organizaci pro migraci, jsem odbornicí na pracovní migraci. Ráda bych pohovořila o sféře mimo ty vysoce kvalifikované. Chtěla bych se podívat na modrou kartu v širším kontextu pracovní migrace. Ve svém vystoupení bych ráda hovořila o současném a budoucím kontextu, demografických změnách, potřebách trhu práce. Podívám se také na reakci ze strany politiky EU a uzavřela bych to několika doporučeními pro vaši úvahu. Teď podívejme se nejprve na kontext. Myslím, že všichni dobře víme, že v Evropě stárne obyvatelstvo asi nejrychleji na světě a Všem je nám jasné, že bude docházet k úbytkům pracovní síly. Eurost odhaduje, že do roku 2060 bude chybět asi 19 milionů lidí aktivních na trhu práce. Takže musíme za tím účelem přijímat opatření, abychom to vyřešili. Musíme zvažovat možnosti pracovní migrace, abychom zajistili, že si Evropa uchová konkurenceschopnost a bude mít dále hospodářský růst. Důležité také je, že pracovní a ekonomická migrace jsou pro Evropu v jistém smyslu nevyhnutelné. Mluvíme o stárnutí obyvatel v Evropě, ale současně pozorujeme, že v jiných částech světa, zejména na jihu, dochází k prudkému nárůstu, narůstá také pracovní síla na pracovní trhy přichází eh, každoročně 14 milionů nových pracovníků. Jedná se o nárůst převážně na jižní polokouli, ale bude to znamenat rostoucí tlaky na Evropu. Budou to další a další mladí lidé hledající práci. Když se podíváme ale teď na vlastní potřeby trhu práce v Evropě dnes a, co, a podle toho, co můžeme očekávat v budoucnosti, Slyšeli jsme už od předchozích panelistů, že nejde jen o vysoké kvalifikace. Stále ještě největší podíl pracovních míst v EU mají střední kvalifikace. A když se podíváme na, těch, na ty nejproblematičtější pracovní místa, kde existují překážky, jen třetina je vysoce kvalifikovaná k těm nejvě, nejvíce žádaným patří kuchaři, obráběči kovů, číšníci, instalatéři, elektrikáři a podobně. Takže je jasné, že v EU musíme uvažovat o otevření legálních cest pracovní migrace nejenom pro nejvíce kvalifikované, ale pro ty střední kvalifikace rovněž. Eh, střední kvalifikace rovněž. Samozřejmě řeknete, že v mnoha členských státech je vysoká nezaměstnanost, zejména v Jižní Evropě. Nemohou tedy naši státní příslušníci zaplnit, zaplnit, zaplnit tato místa. Ve skutečnosti to není tak jednoduché. Dochází k nesouladům, protože je tu otázka kvalifikací, je tu ale také otázka preferencí, otázka vzdálenosti a podobně. Takže čím dál více sektorů spoléhá na nižší kvalifikovanou pracovní migraci, ale legální cesty nám zatím chybějí. Proč je tomu tak? Je to spíše z politických důvodů, myslím, a ne, není to přímo zapříčiněno trhem práce. Když se podíváme na vnímání migrace a rozmanitosti v Evropě, sledujeme, že to vnímání je stále velmi negativní. IOM provedlo průzkum celosvětového vnímání migrace a jediný region světa, kde si většina lidí myslí, že migrace je negativní, je Evropa. To jasně ukazuje, jak se lidé na migraci dívají. Bohužel je velmi těžké pro politiky, aby připravovali v takovémto kontextu politiky legální migrace. Takže politika je utvářena spíše nepochopením a obavami, spíše než fakty a strategickým výhledem do budoucnosti. Důsledkem také je, že tedy vznikají restriktivní politiky, jsou přijímány často v domění, že když neotevřeme legální cesty nízkokvalifikované migrace, tak tito lidé přestanou přicházet. Pravda to ovšem není, protože k té migraci bude docházet tak jako tak. A pak se ale ta, e, tito migranti budou e, dostávat do neformálních sektorů a to není nejlepší řešení, chceme-li chránit jejich práva. Jak by měla politika zareagovat? Panuje široký konsenzus, že by EU měla zlepšit možnosti legální migrace, aby řešila potřeby na trhu práce. A nová Evropská agenda o migraci hovoří právě o otevření těchto cest pro legální migraci. Ale bohužel se to omezuje na vysoce kvalifikovanou migraci. Když se podíváme na současné rámce, vidíme, že je, ta, že je situace roztříštěná. Máme různé směrnice pro různé skupiny lidí, něco pro vysoce kvalifikované, něco pro studenty, pro výzkumníky, pro sezónní pracovníky a tato fragmentace se většinou vysvětluje politickými důvody. Faktem, že členské státy nechtějí přijít o svou svrchovanost v oblasti legální migrace. Ale má to důsledek. Jeden z klíčových důsledků evropské migrační politiky se tak nedaří naplnit. Když se ohledneme na politický plán legální migrace z roku 2005, podíváme se, jaké tehdy byly politické cíle, tak první cíl je řešit eh, úbytek pracovních sil v důsledku stárnutí, dále vyhovět požadavkům poptávce a za třetí budovat znalostní ekonomiku. Myslím, že tyto cíle nenaplníme, když se budeme pouze zaměřovat na migraci vysoce kvalifikovaných pracovníků. Měli bychom rozšířit pole politiky EU, zvážit širší škálu cest, abychom podchytili různé úrovně kvalifikace. Myslím, že také Evropská migrační agenda z roku 2015 také zaostala za těmito potřebami. V podstatě střední kvalifikace a tyto potřeby nezohledňuje. Teď podívejme se na politickou reakci. Nejprve z pozitivního hlediska. Když se podíváme na pracovní migraci a integraci, měli bychom také zvážit přístup na trh práce a integraci těch, kteří už jsou zde. Nedávno přibylo velké množství migrantů. Když se podíváme na statistiky, tak migranti a poživatelé mezinárodní ochrany mají ještě velmi těžkou situaci, když chtějí přijít na trh práce a najít stejnou úroveň zaměstnanosti. Navíc často pracují v místech, která neodpovídají jejich kvalifikaci. I v této oblasti je potřeba přijmout úpravu a velmi vítáme tedy nový akční plán o integraci, který přijala komise. Vítáme také agendu pro dovednosti a tak dále. Věříme, že to může být také krok k řešení potřeb trhu práce, pokud dokážeme optimalizovat zaměstnávání těch, kteří k nám již přišli. Vidím, že mi zbývají dvě minuty, takže se blížím k závěru. Na závěr bych dodala několik doporučení pro vás. V prvé řadě si myslím, že je třeba zlepšit shromažďování údajů, sběr údajů, aby se zajistilo, že politiky trhu práce budou vycházet z faktů, z důkazů a z opravdových potřeb trhu práce. Jak jsem řekla, mnohé politiky se spíše často inspirují strachy a obavami a ne reálnými potřebami trhu práce ale když položíme fakta na stůl, bude lepší a snadší přesvědčit lidi, proč tyto politiky potřebujeme. Za druhé, migrační politika by měla zvažovat všechny úrovně kvalifikací a dovedností. Někteří už řekli, že potřebujeme také méně kvalifikované migranty, i ti přispívají k našemu růstu některé klíčové sektory, jako pečovatelství nebo zemědělství, v Evropě přežijí a udrží se jen tehdy, pokud budeme mít také migranty s nižšími kvalifikacemi. A proto za třetí si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak vytvořit bezpečnější cesty migrace pro eh, méně a středně kvalifikované pracovníky. Zatím to v Evropě chybí. V mnoha členských státech, možná Švédsko je výjimkou, ale v mnoha členských státech mají tito lidé málo příležitostí pro legální migraci, takže se často dostávají do neformálních sektorů. A v neposlední řadě, kromě legislativy, je také potřeba změnit pohled Evropy na migranty a na rozmanitost. Chceme-li, aby Evropa byla atraktivnější, myslím, že musíme ukázat, že jsme otevřenou společností, která vítá migranty a dnes tomu tak asi není. Měli bychom se měli bychom přesvědčit lidi o tom, že migranti jsou pozitivním příspěvkem. Ano, děkuji také za, za to, že jste připomněla pohled IOM na legální migraci. Jsou to věci, o kterých často hodně mluvíme a musíme se také snažit dělat. Teď se ptám, jestli jsou nějaké otázky nebo závěrečné připomínky, které by měly také zaznít na tomto slyšení. Pan Zavero, Jean Lambert, pokud se někdo další ještě přihlásí, prosím, Bodil. Děkuji. Cecílie už hovořila o důležité otázce. Ta přitažlivá síla není zřejmě dost silná na to, aby jsem přitáhla potřebné pracovníky, ale nejde jenom o to, že tu máme jiné konkurenty. Jak bylo řečeno, naše společnost už není tak ochotná ty nové pracovníky uvítat. Je tu rasismus, xenofobie. A lidé, kteří přijdou z vnějšku, kteří by možná k nám chtěli přijít, slyší o takovéto situaci, o těch emocích, které ovládají naší společnost. Takže to je velice důležitá součást toho vysvětlení, proč nám chybí atraktivita, Jde o nově příchozí, ale také lidi, kteří tu již jsou, kteří utekli před válkou, uprchlík, uprchlíci a podobně. Je potřeba je integrovat, ale také lidé na cestě do Evropy překračují středozemní moře, umírají tam. Je potřeba se zamyslet nad tím, jak je přijmeme, jaká pro ně vytvoříme místa. A i zde je potřeba vytvořit legální cestu do Evropské unie. Nemůžeme je pouze tlačit k tomu, aby, se, aby volili tu nelegální cestu, která je nebezpečná. Takže co může udělat Evropská unie? Asi se to všechno nedostane do směrnice o modré kartě, ale uvažujeme i o jiných skupinách. Existují nějaká řešení, která bychom si měli zvolit, efektivní metody efektivní úprava, také pro lidi, kteří neprchají před válkou. Also we've got Jean Lambert. Mnohokrát děkujete také Jean Lambert a než budeme mluvit, měl bych ještě říct, že už jsem na začátku slyšení uváděl, že výbor pro eh, otázky zaměstnanosti a sociální věci bude mít také v této věci slovo a Jean je naštěstí v obou výborech. Děkuji. Já bych ráda trošku navázala asi na to, co říká Bodel. Když jsme v minulosti zvažovali modrou kartu, bylo nám mimo jiné řečeno, že některé členské státy se snažily, nebo mysleli jsme, myslím hlavně na Německo a pracovníky v informatice z Indie, bylo nám řečeno, že jeden z důvodů, proč se jim nedaří, je právě to, že lidé, které by chtěli nabírat, Evropská unie mm, vidí z rasistického hlediska. Vy jste říkali, že Evropa mimo jiné patří k částům světa, které se negativně dívají na migraci. Takže zřejmě jedna z věcí, které bychom měli dělat ve všech těchto věcech, jsou ta ohraničující opatření. Eh, je to legislativa proti diskriminaci. Musíme to posílit, musíme zajistit, že to všechno funguje. Ale jak zaměstnavatelé, tak odbory se musí těmto věcem věnovat. A já myslím, že když zvažujeme třeba ten mzdový práh s tím, že třeba ve Švédsku je hodně kolektivního vyjednávání a v řadě dalších zemí tohle nemají, Znamená to, že různé země by měly mít možnost rozhodovat podle svého, pokud se vůbec bude stanovovat nějaký mzdový práh? Bylo by to podle vás užitečné, nebo by bylo lepší, kdybychom měli něco obdobného všude? A také by mě zajímalo, co bychom mohli udělat víc k tomu, abychom nějak řešili otázku uznávání, vzájemného uznávání kvalifikací, jak pro ty, kteří přicházejí k nám, tak z hlediska ověřování kvalifikací, které lidé získali tady, než se vracejí. Především v neformálním sektoru. Tím se zabývala i Evropská agentura. A myslíte si taky, když už mluvím, tak eh, ty otázky navrším, je tady otázka práva rodinných příslušníků také pracovat na základě modré karty. Měl by to omezit ten test pracovního trhu, pokud uvažujete o tom, že přijedete a přivedete si sebou rodinu, to, že váš partner nebude moct pracovat, může ovlivnit rozhodnutí těch takovýchto lidí, zejména pokud jde o ty vysoce kvalifikované pracovníky, protože Tito lidé mají obrovský, obrovské možnosti, z čeho si vybírat. Pokud jste třeba zdravotník, tak si opravdu můžete vybírat, kam pojedete. Takže pokud chceme být atraktivní, co ještě musíme dělat? Mnohokrát děkuji. Já předpokládám, že další kolegové se k tomu ještě budou chtít také vyjádřit. Pokud ano, tak mi dejte vědět. Chce ještě někdo něco říct na závěr? Ne? Dobře. Mnohokrát děkuji. Můžete prosím reagovat? Já se o to pokusím. Mnohokrát děkuji za velice zajímavé a užitečné připomínky a otázky. Pokud je o ekonomickou migraci a její účinek, ne samozřejmě každý, kdo sem přijede, požívá mezinárodní ochranu. A co s tím může Evropská unie udělat? To je samozřejmě velmi obtížná otázka. Nemusím na to mít odpověď, ale pokusím se o to. Především si myslím, že bychom měli zvážit nějakou možnost pro legální migraci. To neznamená, že každý bude moct přijet a využívat toho, ale nejmenším lidé, kteří jsou kvalifikovaní a kteří umí věci, které my potřebujeme, a ne nezbytně ty nejvíce kvalifikovaní, by mohli zákonným způsobem přijet aniž by museli eh, přeplavat přes oceán na nějaké lodičce. A pokud je tady, nebo pokud bude poptávka, tak lidé budou také moct přijet. Nejde jenom o lidi, kteří hledají lepší život. Jde také o to, že my tady potřebujeme určité dovednosti a pokud to lidé budou vědět, když třeba přijedou do Itálie, najdou práci a budou prostě zákonnými migranty. To je první z aspektů, který opravdu musíme zvážit. Já se pokusím zjistit, jestli jsem postihla všechny otázky. Já myslím, že se ptáte na mzdy, na ten mzdový práh. A jestli se má za to, že to užitečné. Já bych spíš řekla, že když se podíváme, jak je teď ten mzdový práh postavený v programu Modré karty, užitečné to není. Nezohledňují se třeba rozdíly mezi jednotlivými sektory, třeba v informatice lidé dostávají zaplaceno mnohem víc než v jiných sektorech a zejména pro ty, kteří jsou možná noví na trhu práce, studenti a podobně, hledají svou vlastní práci nebo první práci, ty bychom museli vynechat. Takže já si myslím, že tento návrh je první dobrý krok, protože ten mzdový návrh se omezuje a rozlišujeme mezi studenty a mladými pracovníky. A samozřejmě to pořád ještě nezohledňuje rozdíly v jednotlivých sektorech. A když se podíváme na švédský systém, máme tam mimo jiné dohody, kolektivní smlouvy a to, jak jsou tam stanoveny platy, to je možná lepší systém. A pokud jde o uznávání kvalifikací, jistě je velice obtížné někoho začlenit, když se nám nepodaří uznat jejich kvalifikaci a schopnosti a dovednosti, protože nejde jenom o formální kvalifikaci, ale také o dovednosti, které získají prostřednictvím formálního či neformálního učení. A jak to posuzovat? Já myslím, že tady musíme zvážit další systémy, další programy, jak to harmonizovat, protože teď jsme v situaci, kdy třeba jedna země bude uznávat určité kvalifikace nebo dovednosti a jiná země ne. A samozřejmě opět není to snadný proces. A poslední věc, právo pracovat pro rodinné příslušníky a to, že to omezuje trh práce nebo test trhu práce pro držitele modré karty, tady rozhodně nejsem pro taková ustanovení. Je jasné, že tím se nezvyšuje atraktivita modré karty. A nakonec i když nebude ten test trhu práce, nebude to znamenat, že takový člověk hned najde práci. Stejně bude muset prokázat, že má zajímavý profil a že nějaký zaměstnavatel má, na, má zájem. A pokud nějaký zaměstnavatel bude mít zájem o takového rodinného příslušníka, nevím, proč by se musel uplatňovat další test trhu práce. A možná ta poslední věc, politiky pro zákonnou migraci Samozřejmě teď je to těžké přes modrou kartu, protože tam je určitá působnost a tady bychom potřebovali další politiky a nástroje, ale myslím si, že to také nutné, protože mnohé členské státy nemají národní politiky nebo systémy, které by byly funkční. Švédsko ano, ale jiné členské státy ne. Ale takovéto potřeby mají taky. Vidím takové země, jako je třeba Polsko, Litva a tak dále, kde nabírají stále více méně kvalifikovaných pracovníků ze sousedních zemí, třeba z Gruzie, z Moldavska. A snaží se zavést nějaký dobrý systém a já si myslím, že v tom by určitě byla nějaká přidaná hodnota evropského nástroje, aby těmto lidem pomohla, aby jim ukázal, jak zvládat takovou tu zákonu migraci eh, nízkokvalifikovaných a středně kvalifikovaných pracovníků. Mnohokrát děkuji. A než eh, kolegy propustím, chci mnohokrát poděkovat vám i všechny, kdo se vyjádřili a zejména těm členům, kteří tady zůstali až do konce. A chtěl bych říct, že asi není rozumné vyvozovat závěry z něčeho takového zásadního, jako je zákon o migraci, ale chci poděkovat zejména těm členům, kteří tady zůstali. Já chci říct, že tyto věci budeme muset řešit postupně, protože to, co udělal tento výbor, a já vím, že na tom pracujeme, my se snažíme pochopit, že máme určitou oblast zákonné migrace, která je nesmírně sporná, když se podíváme na širší kontext. Můžeme se zabývat tím, co je v návrhu komise, Můžeme se zamyslet nad diskuzemi z dnešního slyšení. Vidíme, že jsou tady zásadní otázky třeba suverenity členských států, integrace. Jean Lambert mluvila o tom, nakolik atraktivní je Evropská unie z pohledu ostatních, i tady otázka rasismu a podobně. A to je pro nás důležitý úkol. Musíme zajistit, že ten návrh bude skutečně kompetentní. Musíme zajistit, že zákonná migrace bude pokračovat. To si o to myslím já, protože jinak to nebude holistický přístup. Jinak nedodáme žádnou další hodnotu a nezachováme kompetentní, jasný eh, přístup k migraci, k zákonné migraci. Je to bohužel velice komplexní oblast a já si opravdu myslím, že Evropská unie tady se jí nedaří úplně, protože nejsme dost atraktivní, nemáme pořád ještě společný asilový systém, máme tady velký problém s integrací. Takže naším úkolem je opravdu se zaměřit na to, aby z toho byl co nejlepší návrh. A myslím si, že máme opravdu štěstí, že tady máme tyto stínové zpravodaje a že máme infrastrukturu, kterou můžeme využít. Jsem si jistý, že jak se budeme blížit k Vánocům, budeme mít schůzky stínových zpravodajů a naši řečníci a také kolegové, kteří přispěli k dnešní debatě, uvidí, že jejich názory se budou odrážet v řadě našich diskuzí. Takže mnohokrát vám všem děkuji za to, že jste nám dnes pomohli na tomto slyšení, protože je to nesmírně komplexní, ale důležité opatření pro zákon o migraci. Mnohokrát děkuji organizátorům a sekretariátu výboru LIBE. Mnohokrát děkuji. A uvidíme se zítra.